Um, Dobrý den, kolegové, je skoro 10 minut po deváté hodině. A víte, že v 9.30 přijdou kolegové z národních parlamentů, kteří se k nám připojí na velice důležité zasedání, kde budeme diskutovat um, ohledně rozvoje a cílu udržitelného rozvoje. A na tom zasedání s národními parlamenty máme také eh, poslance z dozorovacích výborů pro rozvoj z 24 členských států. Je to velice důležitá schůze, je zde spousta pozvaných kolegů, máme také hosty z panafrického parlamentu například, z několika afrických států, takže opět doufám, že i vy setrváte s námi, protože budeme hovořit i o tom, jak vy implementujete eh, eh, udržitelné cíle rozvoje Vyslechneme si prezentaci Bertramovy nadace ohledně implementace eh, SDG našimi členskými státy. Každý rok země dávají zprávu OSN na téma, jak jejich země, jak si jejich země vedla. A tady ta nadace nám představí postup jednotlivých zemí. Takže to bude velice zajímavý program mezi půl desátou a půl jednou. Doufám, že kolegové se trvají, aby se té důležité rozpravy zúčastnili. Nicméně teď já jim řeknu, eh, protože Včera tady spousta kolegů nebyla. Tento týden je africký týden, eh, děje se toho hodně. Máme eh, v 18.45 akci akční skupiny na podporu demokracie ohledně voleb v Africe. Máme různé akce jiných výborů. Zítra Pan předseda Tajany pořádá svou konferenci na téma Afriky s mnoha africkými zeměmi, které se budou účastnit různých akcí v celém parlamentu. Na to jste byli pozváni. Doufám, že se toho všichni zúčastníte. Máme eh, dvě hlasování, než půjdeme na eh, tu akci s národními parlamenty. Nejprve si zkontrolujeme, zda nám funguje elektronika, takže stačí. Ano, ještě pan Venta se hlásí. Děkuji. Prosím, počkejme ještě dvě minuty na dva další kolegy, kteří jsou v zácpě. Eh, jsou to členové našeho výboru. Eh, už jsou na cestě. Dobře, klidně počkáme. Upřímně řečeno, už je 10 po deváté, takže počkáme ještě maximálně minutu. To je konec konců doprava je stejná pro všechny, není tady spousta lidí z druhé strany sálu, ale nemůžeme čekat 15 minut kvůli tomu, že jeden kolega nemohl přijít. No dobře, eh, pojďme si zkusit, jestli funguje hlasování, prosím. Doufám, že máte hlasovací kartičky. Aha, není signál, takže vypadá, že máme technické problémy, takže stejně musíme počkat, než se to vyřeší. We have the um, vote here. Ano, my to hlasování máme tady, u mě, ale není na velkých obrazovkách. Můžete někdo promluvit, prosím, z techniky? aby se to vyřešilo. Aha, vy to máte na obrazovkách před sebou, takže to uvidíte. Neuvidíte. Aha. Try again. Everybody press. Tak zkusíme to ještě jednou. Nějak zahlasujte. Tady to stále hlásí, že nemáme signál. Takže my ty výsledky toho testovacího hlasování máme. Teď to vidíte i vy na svých malých obrazovkách. Výborně. Takže já si myslím, eh, že už musíme začít, Bogdané. Obá, obávám se, že už skutečně musíme. Je čtvrt na deset, v půl začneme schůzi s národními parlamenty, jdeme hlasovat. Takže je to bod 9, genderová rovnost v obchodních dohodách EU. Lola Sanchez byla navrhovatelka, chce něco říct, nechce, tak jdeme rovnou hlasovat. Kompromis 3, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 18, pro, proti, zdržel se, přijato. 19, pro, proti. Zkontrolujeme 19. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 20 pro, proti, zdržel se. Přijato. 21 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 35 pro, proti, zdržel se, kontrola. 35 zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. 11 ku 10. Jeden se zdržel. Návrh 36 pro proti, zdržel se přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se kontrola. Kontrola kompromisu 7. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 48 pro, proti, zdržel se zamí- eh, kontrola, myslím přijato, ale mi nikdo nesedí uprostřed, tak to moc dobře nevidím. Takže zahajuji hlasování ke 48. Konec hlasování, přijato. Stejná většina. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 57 pro, proti, zdržel se, kontrola, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, konec hlasování, zamítnuto. Návrh 58 pro, proti, zdržel se, Kontrola 58. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. 59 pro. Proti. Zdržel se. Kontrola, kontrola 59. Zahajuji hlasování. Nemyslím při, eh, zamítnuto, ale uvidíme. Konec hlasování. Ano, zamítnuto. Ale těsně. Návrh 60. Pro. Kontrola 60. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 61 pro. Proti. Zamítnuto. 63 pro. Proti. Kontrola 63. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. 64 pro. pro 64 pro. Tak kontrola 64. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 65 pro. Proti zdrželi se. Kontrola 65. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 1. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 4. Pro. Proti. Kontrola 4. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Je to nerozhodně. Ústní změna 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrola ústního pozměňovacího návrhu 1. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 10-10. Návrh 6. Pro? Proti? Zdržel se? Kontrola šestky. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 7 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 8 pro. Kontrola osmičky. Zahajuji hlasování. Je to těsné. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 2 pro. Proti zdržel se. Přijato. Návrh 14 pro. Kontrola 14. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 15. Pro. Kontrola 15. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Návrh 16 pro. Kontrola 16. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. O jeden hlas. Tak, hlasujeme o návrhu stanoviska elektronicky. Jmenovitě tedy, prosím. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Jeden člověk má kartičku v systému, ale nic nedělá. Nevím, jestli jste si to tak vybrali, možná to je v pořádku, ale pokud chcete, aby eh, jste byli zaregistrováni, musíte zmáčknout nějaký knoflík. Ano, pokud nechcete, je to v pořádku, ale jenom to říkám. Konec hlasování. Přijato velkou většinou, blahopřeji paní Sanchez. Děkuji vám. Tak, teď jdeme na bod 10 na pořadu jednání, což je další stanovisko. výboru FEM, tedy stanovisko pro výbor FEM. Takže je to stanovisko, jak říkám. Navrhovatel je Frolon Marcel Marcellesi. Chce něco říct? Prosím. Ano, mnohokrát děkuji. Já bych chtěl jenom dovysvětlit, že jsme vlastně přijali první akční plán, Eh, který se opírá o genderovou problematiku a který se vztahuje na boj proti klimatickým změnám. Chtěl bych poděkovat zpravodaji a stínovým zpravodajům. Myslím, že i my musíme konat eh, v parlamentu a eh, přijmout toto stanovisko, které umožní jak si zařadit genderovou problematiku do této záležitosti. Děkuji. Děkuji. Návrh 1 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis A pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 6 pro, proti, takže kontrola šestky, zahajuji hlasování. A tady mi říkají, ne, že to prý spadalo do kompromisu, takže návrh 6, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasujeme o šestce. Stále ještě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Tak moment, ještě jednou. Eh, tady se nám školí kolegové, jak se používá hlasovací zařízení, zdá se. Takže návrh 6. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Takže to je. Tady mi to nastavte, ať tam vidím. Zamítnu to. Aha, já to mám tadyhle. Aha, dobře. Takže sedmička, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Kontrola sedmičky, zahajuji hlasování. Aha, to je jednoznačně zamítnuto, omlouvám se. Konec hlasování. No jo, teď už to vím. Zamítnuto. Kompromis K. Pro? proti, zdržel se, přijato. Návrh 12 pro. Aha, pardon. Ne, já to mám špatně. Takže kompromis B teď. Eh, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 15 pro, proti, zdržel se. Kontrola 15, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis C. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 18. Pro. Proti. Zdržel se. Kontrola 18. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 20 pro, proti, zdržel se, přijato. 21 pro, proti, zdržel se, přijato. 22 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis D pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis F pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 26 pro. Ne, aha, o tom nehlasujeme, pardon. To odpadá, jasně. Kompromis E pro, proti, zdržel se. Přijato. 31 pro, proti, kontrola 31. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Kompromis G pro. Proti zdržel se přijato. Návrh 35 pro. Proti zdržel se přijato. Kontrola 35. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. 36 pro, proti, zdržel se. Přijato 37 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis eh, H pro, proti, zdržel se. Přijato. 38 pro, proti, kontrola 38. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto.

teď tedy 43, 43, kdo je pro? Proti, zamítnuto. 44 pro, proti, zdržel se. Přijato, 45 pro, proti, zdržel se. Kontrola 45, zahajuji hlasování, je to asi přijato, ale nevím. Konec hlasování. Přijato. 46 pro, Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 1 pro, nebo I, I, pardon, pro, proti, zdržel se, přijato. Teď eh, dál, kompromis je pro, proti, zdržel se, přijato. Teď návrh 55 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdržel se. Kontrola 57. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Teď 58 pro, proti, zdržel se. Přijato. 59 pro, proti, zdržel se. Přijato. Aha, kontrola... Ne, pardon, 60. Enrique Guerrero. Já bych to chtěl stáhnout, ten návrh 60. Aha, dobře, 60 byla stažena, takže 61 pro, proti, zdržel se, přijato. Teď hlasujeme o celém stanovisku v pozměněné podobě elektronicky jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato velkou většinou, blahopřeji panu Marčelezimu. Děkuji vám. A teď jdeme, kolego, kolegové, na schůzi s národními parlamenty, ale uděláme si malou pauzičku, pozveme sem kolegy z národních parlamentů. Okay, colleagues. We're make a start. Kolegové, začneme s naším programem. Prosím, usaďte se. Budeme se věnovat eh, programu naší schůze. Už máme teď eh, mírné spoždění, ale já vím, že naše hosté z národních parlamentů a z panafrického parlamentu museli najít tuto místnost, což určitě není úplně snadné. Dovolte mi tedy, abych vás přivítala jménem Evropského parlamentu, jménem Výboru pro rozvoj. Dnes bychom měli mít velmi důležitou výměnu názorů s vámi. Já doufám, že i vy to budete považovat za velmi eh, užitečné, užitečnou debatu. Měli bychom hovořit o cílech udržitelného rozvoje OSN a zejména bychom se měli podívat na to, jak Evropská unie chce tyto cíle implementovat do svých externích politik. Já vím, že většina z vás je z výboru pro zahraniční záležitosti národních parlamentů, takže vy také máte povědomí o vnějších vztazích, ale Ehm, tady jde o trošku specifičtější oblast, což eh, je oblast, která spadá do národní implementace, ale stejně tak to probíhá i na straně evropských politik pro vnější vztahy, kde můžeme přispět plnění těchto cílů. Ale dnes se zaměřujeme tedy na ty externí aspekty a na eh, rozvojový konsenzus. Jmenuji se Linda McAven, jsem předsedkyní výboru pro rozvoj Evropského parlamentu Náš výbor má řadu zástupců z různých zemí a politických skupin v Evropské unii. Jsme velmi rádi, že tady dnes můžeme s vámi diskutovat. Chtěla bych také říci, že kromě parlamentů ze členských států EU, tady mám eh, zástupce OSN, Evropské komise a také Evropské služby pro vnější činnost, což je úřad, který má na starosti naši zahraniční politiku. Potom tady máme také hosty z Bertelsmann, nadace z Bertelsmann a také z sítě pro udržitelný rozvoj a tě také přispějí v druhé části našeho programu k naší debatě. Máme tady také tři eh, kolegy, členy výboru, kteří budou moderovat jednotlivé části našeho programu. Nejprve je to Eleny Teocharos, který eh, bude jako první, ale ještě mi nezačneme, tak mi dovolte, abych vám řekla několik organizačních věcí. Naše schůze se přináší po internetu. Pokud chcete, aby vás eh, někdo mohl sledovat doma v pohodlí vašeho obývacího pokoje, tak jim můžete říct, že to je všechno možné. Máme také tlumočení do všech oficiálních jazyků Evropské unie s výjimkou nizozemštiny, slovenštiny, malčtiny, lotyštiny a gelštiny. Jak vidíte, tady eh, jsou eh, kabiny s tlumočníky. Na každé kabině je uvedeno číslo a to představuje ten kanál, který si musíte naladit na vašich zařízeních a potom budete do sluchátek, dostanete příslušné tlumočení. Členové tohoto výboru mohou se přihlásit o slovo jenom tím, že zvednou ruku, to je náš obvyklý postup. Nicméně, pokud jste poslanec Národního parlamentu a chcete se přihlásit do debaty o slovo, tak byste měli mít k dispozici takové formuláře, kterou byste eh, který byste měli vyplnit a tím a potom to odevzdat tady našim eh, našim konferenciérům, kteří eh, to předají a my eh, potom vytvoříme seznam řečníků. A nebo to můžete donést sami sem, sem tady na pódium. Protože my musíme rozdělit tu řečnickou dobu mezi všechny, kteří se o to slovo přihlásí. Můžete to udělat teď hned. Eh, pokud eh, už teď víte, že se chcete o slovo přihlásit a my potom eh, to se píšeme. Budeme mít několik částí. Nejprve budeme hovořit o rozvojovém koncenzu, což je ten způsob, jakým Evropská unie provádí cíle udržitelného rozvoje. A potom se budeme dívat na to, jak jednotlivé země provádějí. Takže se rozmyslete, v které části našeho programu chcete vystoupit a podle toho vyplňte tu příslušnou kartičku. Je nás tady hodně, potenciálně tady může být hodně eh, řečníků, takže my vždycky ohlásíme, jestli máte k dispozici dvě, nebo tři, nebo jednu minutu a budeme to počítat a potom vás požádáme, abyste svůj příspěvek ukončili, jenom abychom byli spravedliví eh, ke všem. A teď se podíváme na video o implementaci eh, cílu udržitelného rozvoje. Bylo to natočeno během jedné konference tady v Evropském parlamentu, eh, který byl, eh, která se konala v den OSN. The Sustainable Development Goals are an ambitious agenda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 Well, thank you very much for that video. made by the United Toto eh, eh, video je od OSN a my také brzy budeme moci si vyslechnout jednoho zástupce OSN, který tady dnes je. Chci poděkovat Arnemu Licemu, který to pomohl zorganizovat. A on tady také bude mít ty kartičky, které jste viděli v tom videu, tak se budete moci nafilmovat a potom to budete moci dát třeba na sociální média ve vaší zemi, což, eh, co všechno bude asi ve 12.20 a budeme tam moci přidat i další eh, videa o tom, proč jsou cíle udržitelného rozvoje tak důležité. My jsme chtěli pozvat zástupce OSN, aby tady opre- odprezentovali tyto eh, cíle. A máme tady také dnes paní Barbaru Peše Monteiro, která je ředitelkou rozvojového programu OSN, eh, nebo toho zastoupení OSN tady v Bruselu. A eh, objevila se také v tom videu, které jste před okamžikem viděla a my ji známe velmi dobře, takže Barbaro, máš slovo. Děkuji. Já jsem nevěděla, že to video se tady bude promítat a možná eh, většina určitých věcí byla řečena. Děkuji, že jste zorganizovali toto setkání. Musíme si uvědomit, že většina naší práce je postarat se o to, aby eh, toto nebyla diskuze jenom mezi odborníky, ale aby se to promítlo do politiky, abychom mobilizovali různé hráče v politice, aby se to stalo skutečností. A my vlastně postupujeme velmi rychle. Já vím, že už jste o tom diskutovali, ale je to agenda také pro soukromý sektor, pro eh, místní eh, úřady, ale také pro parlamenty. A to, že Evropský parlament společně s národními parlamenty o tom teď společně diskutují, je velmi eh, výmluvný. Je velmi výmluvné. Je to také velmi aktuální, protože, jak víte, tak teď skončila konference COP23, kde jsme zase narazili na to, že na to agenda je velmi naléhavá, že ji nemůžeme eh, neustále odkládat příštím generacím. Je to věc, která se nás dotýká v každodenním životě. Abych to zhrnula velmi rychle, já vím, že vy se vyznáte v těch cílech udržitelného rozvoje. Jde o to, aby eh, abychom na někoho nezapomněli kdekoliv eh, na světě. Já samozřejmě budu hovořit o, hlavně o tom externím komponentu eh, této agendy. A vy se možná vyznáte v té části, která se týká vašich zemí, ale jde o to, aby žádný obyvatel v těchto částech světa nebyl eh, opomenut z tohoto programu. Těmto cílům říkáme, že jsou univerzální. Týkají se tedy Evropy, ale také všech těch ostatních dalších států na této planetě. A my hovoříme o tom, že je to velmi pozitivní agenda. Jde o zřetelné spotřebě, o energii, ale také o právech, o právech mladých lidí, mladých žen a dotýká se to celé řady otázek, které se týkají všech zemí. Například zaměstnanosti. Jde o to, jak vytvářet pracovní místa v rozvojových zemích. Jak řekl jeden poslanec Evropského parlamentu, má to potom dopad na migraci do Evropy. Ale je to samozřejmě i téma, které zajímá Evropu samotnou. Pokud chceme se touto agendou zabývat konstruktivně, tak nebudeme ani tak hovořit o problémech, ale spíše o nějaké pozitivní vizi budoucnosti. Je to agenda, která je velmi ambiciozní. Možná, že někteří si myslí, že je to příliš ambiciozní. A jak jsme teď viděli také v Bonu v té diskusi o pařížské dohodě, tak je potřeba ty ambice mít nastaveny velmi vysoko. A teď jde o to, jak eh, motivovat ty různé hráče k tomu, aby konali. Já pracuji v Bruselu, v kanceláři OSN, často přecházím sem do Evropského parlamentu a Evropská unie v tom hraje naprosto zásadní roli. Nejenom Evropské instituce, ale i členské státy. A my bychom chtěli, abyste byli v popředí tohoto úsilí ve všech těch dohod, eh, které uzavíráme, ale také v jejich provádění. Vždycky říkáme, že eh, většina těch velkých eh, dohod by nemohla fungovat bez OSN, ale stejně tak by to nemohlo fungovat, ani kdybychom neměli podporu členských států EU a evropských institucí. Vítáme také mm, tu prezentaci konsenzu a já vím, že Gaspar o tom bude za okamžik mluvit. Je to velká příležitost, jak podpořit eh, to praktické provádění cílů zřitelného rozvoje v příštích 15 letech v partnerských zemích. My jsme také zásadně přispěli, protože si myslíme, že je to velmi důležité a významné také proto, že se to dotýká různých programů a strategicky chceme spolupracovat na tom provádění v terénu. Jak asi mnozí z vás vědí, i OSN teď prochází reformním procesem. My chceme, abychom byli způsobili za to všechno plnit, že jedna část těch cílů už není o tom, eh, že se týká jenom těch eh, jednotlivých eh, sektorů, ale spíše jde o to, jak by tyto sektory měly zájemně interagovat a společně plnit ty cíle. Takže se musíme podívat například na oblast chudoby, ale začne se to dotýkat také oblasti ekonomického růstu, nerovností a genderové perspektivy. A to znamená, že všichni musíme to, to promítnout do naší práce. Přesto je to není tématem této první části, tak eh, i přesto chci zopakovat velmi důrazně, že to všechno eh, se naplní pouze, když eh, budeme spolupracovat. A i na straně EU to bude možné pouze, pokud se to tady bude implementovat správným způsobem. A já chci poděkovat komisi za to, že zorganizovala příslušnou platformu zainteresovaných stran, že to pravidelně monitoruje. Jak interně, tak externě, to je velmi důležitý signál. Ale samozřejmě, že Evropská unie to dělá v součinnosti se členskými státy a my si velmi vážíme toho, že na tom fóru na vysoké úrovni, které se konalo v červenci, několik zemí tam předložilo své zprávy, monitorovací zprávy, eh, většina z nich, kde potom najdeme údaje o tom, co přesně dělají. A zítra například Belgie bude mít velmi velké zasedání, kde se bude prezentovat zpráva za Belgii eh, veřejnosti, ale také OSN a zástupců místních úřadů, aby všichni měli jasnou představu o tom, co se děje a mít potom eh, konkrétní plán, jak to implementovat. Takže eh, to můžeme dělat na, třeba na úrovni výborů, které implementují tyto procesy do budoucna. Tato politická fora na vysoké úrovni eh, probíhají už od doby schválení této agendy. Probíhají každý červenec. Eh, na dobrovolném základě tam země prezentují své zprávy a to je velice důležité, protože to znamená, že ty země mají ten pocit vlastnictví eh, té tematiky a ta nová agenda vlastně už není o tom, že bychom někoho sankcionovali. A vlastně začlenují se do toho vládní a institucionální mechanismy, ale také další aktéři. Je to velice komplexní agenda a tím pádem toho nemůžeme dosáhnout eh, jenom prostřednictvím vlád. Vyžaduje si to angažovanost jednotlivých aktérů. V Bruselu se občas zdá, že se toho eh, v okolí nic neděje, ale děje se to hodně. OSN obdrželo žádosti od více než 100 zemí, aby podporovalo implementaci těchto cílů. Aktuálně probíhá proces rozesílání eh, jaksi jednotlivých misijních programů, eh, což je integrováno v rámci eh, jednotlivých agentur, ale koordinováno UNDP, kde ty země vidí, toto je agenda, toto jsou cíle, jak na tom jsou v tom rozvojovém programu, zda je to harmonizováno nebo ne, kde jsou mezery, co udělat s tím, aby byly vyplněny, jaký je základ, co se statistikou, a děje se toho, jak říkám, opravdu hodně v terénu. A je to samozřejmě něco, to jsem chtěla zdůraznit ve své prezentaci, je zde důležitá role parlamentu. Protože stejně tak, jako to není pouze odpovědnost vlád, ráda bych řekla, parlamenty zde hrají naprosto zásadní odpovědno, eh, roli při dosahování těch cílů jako takových. Jde o to, abychom zajistili, že to, co bude jaksi dobrá vůle těch vlád, přičemž ta agenda byla spolupodepsána hlavami států, všichni se vůči tomu zavázali. Tady bych vám trošičku oponovala. Nejsou to cíle udržitelného rozvoje OSN. My je podporujeme, samozřejmě podporujeme jejich implementaci, ale jsou to cíle členských států. Všechny. Všechny jsou podepsané na úrovni šéfů vlád nebo prezidentů, takže to je jejich agenda. A my tedy my, evropské instituce, my, OSN, my, eh, Národní agentury pro rozvoj, jsme tam od toho, abychom podporovali vlády v implementaci. Pokud eh, vlády, ne, možná ani to není to správné slovo, pokud ty země to chtějí implementovat, tak jaká je role parlamentu? To je přetvořit tyto cíle do konkrétních eh, akcí, aby bylo dost rozpočtových peněz, aby to odpovídalo těm politikám, které jsou potřebné pro implementaci a e, také je potřeba monitorovat to, co se prohlašuje za implementované, třeba na úrovni Evropského parlamentu, pokud instituce se zavázaly e, dát k dispozici tolik a tolik peněz, nebo třeba, že budou sledovat tyto programy, tak je potřeba zajistit, že ty proklamace se stanou také činy. Je potřeba to implementovat v 15, do 15 let, je to ambiciozní agenda, máme harmonogram, monitorovací proces a musíme zajistit, že budeme pracovat na těch závazcích, aby byly implementovány. Musím říct, že když hovořím s parlamentáři třeba v AFETu, v DEVE, tak, máme, tak eh, vidíme velice silný závazek, mm, velice silné povědomí. Nejsem si tak úplně jistá, že stejnou úroveň znalostí máme i v jiných výborech. A to je součást té výzvy, která před námi stojí, protože tady už nejde jenom o rozvoj, jde o daleko širší agendu. A v tomto ohledu bych se s vámi ráda podělila o určité zkušenosti, které byly implementovány v mnoha zemích. Například Uganda. Tam bylo vytvořeno parlamentní fórum pro udr- cíle udržitelného rozvoje, které je transvýborové a řeší nejen monitorování, ale podporuje dialog, analýzu a také zvyšování kapacit v parlamentu. Trinidad a Tobago vytvořili e, společný e, zvláštní výbor pro životní prostředí a udržitelný rozvoj, který je zodpovědný za tuto agendu horizontálně, tedy využívání energie, využívání vody, školení, které s tím souvisí, odpovědnost vlád, mobilizace prostředků na národní úrovni a tak dále. I země jako Pákistán eh, vytvořily akční skupiny pro udržitelné cíle rozvoje, eh, pro cíle udržitelného rozvoje, takže implementuje se to v mnoha zemích. Bohužel eh, je to převážně stále v rozvojovém světě a část vaší odpovědnosti, protože vy jste z AFETu, z výboru DEVE nebo z jiných, ale myslím si, že pokud bych vás měla o něco poprosit, bude to co to znamená ve vašich parlamentech? Je možné něco takového vytvořit, že si by to fungovalo? V Německu už to funguje. V Německu vytvořili parlamentní poradenskou radu pro udržitelný rozvoj, která monitoruje, podporuje, mobilizuje, provádí dialogy. Takže to jsou, myslím, dobré příklady eh, z těchto politických for, na které můžeme navázat. OSN, konkrétně UNDP, vytvořili takovou sadu nástrojů, takový manuál o tom, jak toto aplikovat v parlamentech a my pracujeme v několika z nich napříč všemi kontinenty, abychom jim pomáhali hodnotit kapacitu a pomáhat jim s konkrétními nástroji, s metrikami, aby věděli, jak to mainstream Eh, také vám dáme samozřejmě k dispozici odkazy na ty manuály, na, tu, na ty nástroje, protože si myslím, že to jsou velice užitečné věci. Tak, to bude z mé strany vše. Jde tady o to, že měníme způsob, jak jsme pracovali. Cíle udržitelného rozvoje tady nejde o business as usual, jde o změnu paradigmatu. Naše společnost, tak jak je teď, není udržitelná. Není udržitelná, protože jak žijeme, jak produkujeme, jak spotřebováváme, jak žijeme v životním prostředí v rámci toho hospodářského modelu, tedy souvisí to s dopravou, se způsobem života, to není udržitelné. Takže my se musíme změnit v každodenním životě, musíme změnit způsob, jak děláme politiku. Chceme-li tohoto dosáhnout, tak to zahrnuje také mobilizaci společnosti celkově vzato, že tady soukromý sektor udělá totež, budeme pracovat s jednotlivými sektory a znamená to také, že budeme pomáhat partnerům v terénu. Takže v tomto ohledu je zásadní konsenzus. Musí to být vždy v duchu partnerství. A to říkám opakovaně. Cíle udržitelného rozvoje tady jde o partnerství cíl 17, eh, to jsou partnerství. Nejde o to, že eh, budeme lidem říkat, co mají a jak to mají dělat. Nejde jenom o peníze, jde o nové způsoby spolupráce. Je to daleko globálnější svět, ve kterém se nacházíme. Chceme-li dosáhnout výsledku, myslím si, že v oblasti migrace, toho migračního problému. Já tomu neříkám migrační krize, já bych řekla, že to je migrační problém, to slovo krize, to je to, jak to vidíme my. Ale máme vážné problémy v rámci partnerských státech, což vede lidi k tomu, že jedou do Evropy a hledají lepší život. Takže duch tohoto partnerství musí být, že jim budeme pomáhat tam u nich, aby měli co nejlepší možný život. Takže blahopřeji, že se v tomto angažujete, v tomto dialogu a děkuji vám mnohokrát za pozvání. So, so a challenge to us. Takže to je výzva v podstatě pro vás ohledně eh, tedy sdílení úkolů našeho, naší země koule. Parlament tady má samozřejmě velký rozdíl a byly už tady zprávy, tak víte, že OSN Eh, v červenci o tom jednalo, je tady k dispozici zpráva těch jednotlivých zemí, takže můžeme také zjistit, které země už podali tuto zprávu, je jich hodně. V každém případě v červenci 2019 by to mělo být prezentováno, takže eh, podělte se s námi o tom, co vaše národní parlamenty dělají v tomto smyslu, také z hlediska závazku z New Yorku před dvěma roky. Takže nyní bude hovořit Elena Taos, moje kolegyně, která vlastně za EU se zabývá mm, zahraniční politikou So, ladies and gentlemen, welcome to... Dámy a pánové, vítejte v Evropském parlamentu. We consider it to be. Ano, v baště demokracie. Je mi velkou ctí, že mohu předsedat tomuto ctihodnému zasedání. Děkuji Barbaře za její úvod a ráda bych zopakovala slova uvítání naší paní předsedkyně na úvod tohoto zasedání. Ráda bych rovněž vyjádřila vám své díky za to, že jste přišli. Máme zde eh, poslance z panafrického parlamentu, z Tuniska, Nigérie a Maroka, tedy z tamních parlamentů. A samozřejmě jsou tu také zástupci parlamentů celkem 25 členských států. Nevím, jestli tu všichni jsou, ale každopádně je vítám. Já jsem Eleni Teocharus, jsem z Kypru, jsem členka výboru pro rozvoj. Milí kolegové, v reakci na agendu 2030 OSN o udržitelném rozvoji, v reakci na další mezinárodní dohody, rovněž přijaté v roce 2015, jako je například Pařížská dohoda o změně klimatu, nebo eh, rámec pro redukci rizik na základě přírodních katastrof nebo agenda pro financování rozvoje. Na základě tohoto všeho Evropská unie spustila přeskum, přeskum své politiky pro rozvojovou spolupráci, která vznikla na základě koncenzu z roku 2005. Cílem bylo představit strategii pro dosahování cílu udržitelného rozvoje, a přizpůsobení se globálním výzvám, jako je třeba migrace, změna klimatu nebo bezpečnost. Pro mě osobně to je tedy prosím pěkně krize, není to pouze problém. My z evropského jihu to skutečně vnímáme jako krizi. Titul této části zasedání zcela správně říká, že konsenzus o rozvoji v EU znamená reakci na implementaci cílů udržitelného rozvoje v rozvojových zemích. Význam eh, tohoto nového evropského koncenzu leží v tom, že chceme poskytnout společnou koherentní pozici jak na úrovni členských států, tak na úrovni celé EU, co se týká cílů, hodnot, principů a hlavních aspektů rozvojové politiky, včetně mm, implementace eh, potřebných aspektů. Evropský konsenzus o rozvoji byl společně podepsán Radou, Komisí a Evropským parlamentem v červnu 2017. Tento výbor byl zodpovědný za vyjednávání s komisí a radou a podařilo se nám dosáhnout dohody. Jako výjimka byli jmenováni dva spoluspravodajové. Aby se zajistil maximální konsenzus v rámci našich eh, institucí. Spoluspravodajové, vážení kolegové, pan Venta a pan Neuser, jsou dnes mezi námi a budou vás informovat o podrobnostech o vyjednávání, což vede ke schválení toho eh, koncenzu a jeho hlavních, eh, hlavních prvků. Pan Kaspar Frontini eh, z DGDFko bude hovořit o implementaci tohoto koncenzu a jeho pozici v rámci udržitelných eh, cílů rozvoje. A nakonec dáme prostor ostatním poslancům pro připomínky. V tuto chvíli bych ráda dala slovo panu Ventovi na čtyři minuty. Máme tady takového diktátora, který nám to diktuje, kolik času kdo má. Děkuji, budu mluvit svou mateřštinou. Já takže, šanovní państwo, představitele parlamentů narodových, vítám państwa na té první části našeho spotkania v Evropském parlamentu, zvláště ty, kteří přicházejí z národních parlamentů. Máme nyní první část zasedání, která proběhla, mnohé tady již zaznělo. Jedná se o politickou soudržnost, o stanovisko parlamentu, radu a komise. A v této souvislosti v rámci eh, vyjednávání rady za malského předsednictví jsem měl tu čest s kolegou Norbertem se účastní tohoto jednání také s panem McEvinem. Ale v podstatě tady padla zásadní otázka, k čemu potřebujeme obnovení eh, evropského přístupu z hlediska rozvojové politiky. Samozřejmě, že předřečníci už o tom hovořili. Od roku 2005 se mezinárodní situace výrazně změnila a tady se objevují nové výzvy. Máme tady e, cíle milénia, máme tady novou situaci v současnosti. A proto bylo velice důležité, aby tady bylo nové prohlášení Evropské unie ohledně eh, rozvojových zemí ve světě, zvláště z hlediska cílů 2030. Eh, Planeta musí být zasazena do středu našich zájmů. Musíme se zabývat prosperitou lidí a také rozvojem v rámci partnerství. A proto tato změna je důležitým faktorem také z hlediska zahraničních vztahů a změn těchto zahraničních vztahů Evropské unie. Musíme snižovat eh, chudobu a musíme zajistit vyvážený rozvoj, udržitelnost. Je tady celá řada eh, výzev také demografické, sociální a ekonomické povahy, ale i v ekologii, v životním prostředí čelíme celé řadě výzev. Víte, že Evropská unie a členské státy se společně přihlásili k tomu, že dají k dispozici prostředky na rozvoj eh, těchto cílů. V podstatě více než 60 milionů bylo vydáno v poslední době. Jde také o zlepšení zprávy z hlediska přístupu ke zdravotnictví, rovné postavení žen a mužů, přístup k pitné vodě, zajištění eh, přístupu k surovinám a také podpora inovací. Jedná se o rozvoj technické pomoci a Eh, základem této politiky je právě prohlášení, které tady padlo. Jde o to, abychom dosáhli těchto cílů, eh, které představují v podstatě 0,1 z hlediska HDP eh, v roce 2030 bychom měli dosáhnout tohoto parametru 0,01. Jedná se o požadavky lepší politiky soudržnosti a e, e, kvalitnějších výdajů. Potřebujeme podporu Evropské unie, aby zajistila kvalitní rozvoj. E, potřebujeme také odpovídající mm, stanovisko a zodpovědnost členských států, tak abychom vytvořili skutečné partnerství v oblasti rozvojové politiky. A proto v této oblasti je velice důležité, abychom se zaměřovali také na úlohu národních parlamentů, ale nejenom národních, ale také eh, regionálních a eh, jaksi krajských a místních eh, orgánů. Jedná se o kontrolu rozpočtových výdajů právě v těchto rozvojových zemích. A nyní čelíme těm velkým výzvám v rozvojové politice. Musíme podporovat PPP, to znamená partnerství mezi eh, privátními společnostmi a veřejnými investory. Eh, dospěli jsme ke koncensu, který jsme vypracovali a to musí samozřejmě také zohlednit migrační politiku. To není jednoduché. Musíme tedy podporovat také opatření, která musí být přijata na snižování chudoby, neboť stabilní státy jsou méně zranitelné z hlediska konfliktů a těžkých situací a lidé v těchto státech se trvávají a nechtějí se vystěhovat. A proto je důležité, aby tato tematika do toho byla zapracována v rámci tedy této rozvojové politiky, musíme tam zohlednit ekonomické aspekty a musíme podporovat ty jednotlivé státy. To jsou tedy závěrečná slova. A nyní bych předal slovo svému kolegovi Norbertovi, eh, který eh, by se ujal slova a vyjádřil se k této záležitosti. Thank you very much, eh, Bogdan. Děkuji uh, Eleni, děkuji uh, také Bogdanu. From the Pan-African Parliament. Milí kolegové z národních parlamentů, e, z panafrického parlamentu a z Evropského parlamentu, myslím si, že je dobrým signálem před e, nadcházejícím summitem EU a afrických zemí, že jste dnes mezi nás přijeli, abychom společně diskutovali ohledně implementace a možností e, cílu udržitelného rozvoje. Hovořím k vám jako spoluspravodaj za SAD v této věci. Já jsem to vyjednával společně s kolegou z EPP Bogdanem Venta. A dovolte mi jednu poznámku, já jsem z Německa. Aktuálně v Německu neexistuje konsenzus, jak dospět společné vlády. Nicméně my v Evropském parlamentu jsme eh, měli dobrý konsenzus o tom konsenzu, abych tak řekl, což znamená, že eh, můžeme společně spolupracovat nejen mezi oběma velkými stranami, ale že můžeme zapojit i ostatní strany. Společně s kolegy e, tvrdíme, že eradikace chudoby je hlavním principem, primárním cílem našeho konsenzu, stejně tak jako politického konsenzu k rozvoji. Eradikace chudoby se chápe jako integrace ekonomických, sociálních a environmentálních rozměrů v souladu s agendou udržitelného rozvoje pro rok 2030. Chceme-li přispět k tomuto cíli, naše členské státy musí dosáhnout 0,7% eh, cíle eradikace chudoby. Rovněž to prosazujeme v rámci nového konsenzu, nicméně bohužel eh, zatím toto nebylo dostatečně zrevidováno. Máme jakýsi program pro prozatímní cíle, který byl stanoven už v předchozím konsenzu. Proto spoléháme na vás, že poženete své členské státy k odpovědnosti, aby se dosáhlo toho 0,7% cíle. Boj se změnou klimatu je pro nás jasnou prioritou. Nový konsenzus potvrzuje závazky COP21. Změna klimatu se úzce, úzce souvisí se, se zemědělstvím a s chovem dobytka. Chceme-li bojovat s hladomorem a podvýživou, musíme investovat do zejména malých zemědělců a do toho, jak jsou tito zemědělci podporováni finančními mechanismy, které budou přizpůsobeny potřebám, které jim budou pomáhat vytvářet různá družstva a nebo malé, jiné formy malých a středních podniků. Co úzce souvisí s investicemi a obchodem, jsou také sociální a environmentální standardy. E, tento konsenzus zahrnuje závazky prosazovat e, důstojnou práci prosazovat společenskou odpovědnost a investice do rozvojových států. Bude na nás, na parlamentářích, abychom úzce spolupracovali s organizacemi občanské společnosti a abychom i nadále trvali na tom, že bude probíhat monitoring za účelem zajištění implementace těchto standardů, tak, aby e, začínalo docházet ke změnám v životních podmínkách těchto lidí. Jedna poznámka k humanitární pomoci. Ono to e, v tom koncenzu není až tak úplně pokryto, je potřeba e, to tedy více reflektovat. Na druhou stranu však e, nicméně ve výboru DV se v této věci hodně angažujeme. Zlepšené životní podmínky, to by mohlo přispívat k menším migračním tlakům v dlouhodobém horizontu, nicméně migrace může také pozitivně přispívat k udržitelnému rozvoji tento konsenzus žádá, aby migrační politika byla založena na odpovědnosti a na plném respektování humanitárních eh, a lidských práv a souvisejících závazků. Dává to členským státům a OSN eh, závazek přispívat v rámci holistického strukturovaného přístupu k spolupráci a zároveň, aby se řešily základní příčiny migrace. Byli jsme úspěšní v tom, že jsme se vyhnuli tomu negativnímu propojení mezi spoluprácí v oblasti rozvoje a řízení migrace. Já se proto těším na naše příští zasedání, které proběhne příští rok eh, v listopadu. Budu se těšit, že si vás budu moci vyslechnout, abychom hovořili o tom, čeho se nám společně podařilo dosáhnout a jak jsme, eh, jak jsme se nám dařila implementace cílů držitelného rozvoje. Děkuji vám. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας καλωσορίσω και στην γλυκύτατη ελληνική γλώσσα. Já také vás vítám, budu hovořit také v mateřštině, tedy v řečtině. Uh, eh, eh, chtěl bych eh, se obrátit na své kolegy z parlamentu a říct jim, že pokud by chtěli hovořit, tak by měli zvednout ruku a přihlásit se Eh, zvedněte prosím eh, vaši kartičku, pokud eh, chcete vystoupit. Pokud jste se již nepřihlásili předtím. Pan Fontini? Good morning, Děkuji za slovo, zdravím všechny. Je mi skutečně velkým potěšením, že zde mohu vystoupit. O koncensu budu hovořit ve své prezentaci. Rád bych zmínil práci, kterou jsme odvedli společně s různými institucemi, především s Evropským parlamentem a já jsem měl tu čest pracovat eh, se spravodajem, se spravodajem a rovněž s předsedou tohoto výboru za komisi. Je mi jasné, že jsme časově omezeni. Takže dovolte, abych zmínil první bod. Už to tady zazděl a rád bych to zdůraznil. Jedním z významným rysem koncenzu je to, že tento dokument byl podepsán na vysoké úrovni předsedou komise, předsedou Evropského parlamentu a rovněž předsedou rady za radu a za členské státy. Takže je to dokument, který se týká spolupráce na Evropské unii, ale rovněž se týká bilaterální spolupráce mezi členskými státy. Je to tedy společný rámec a to je velice důležité. Protože na jedné straně máme spolupráci EU v oblasti rozvoje, rozvoje ale na druhé straně máme také 28 bilaterálních eh, procesů spolupráce. A pouze tehdy, pokud se nám podaří zlepšit eh, efektivitu spolupráce, dostaneme se dál. Je dobré, že tady máme na začátku jako východisko jeden jediný dokument, který um, zakládá tu spolupráci a bude také jistým způsobem koordinovat. Tento nový konsensus uh, se snaží řešit uh, řadu velkých globálních úkolů, ale chce také uh, vytvořit určitý mezinárodní program, pořad jednání, protože mezinárodní spolupráce v oblasti vývoje se samozřejmě mění. Rozvojové země se potýkají eh, s problémy, jejich řešení, s jejich řešením jim pomáhá právě ten rozvinutý svět. Ale eh, trvale udržitelné cíle, to je něco jiného. Tady jde o řešení většinou společných problémů, k nímž je potřeba přistupovat prostřednictvím koordinované akce a přesně o to usilujeme. Proto tady máme ten evropský konsensus. Prosím další slide. V rámci tohoto konsenzu se snažíme hledat odpovědi. Máme tady těch takzvaných 5 P. People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. V angličtině to samozřejmě začíná všechno na P. Tímto způsobem jsme chtěli ukázat, že rozvojovou politiku nelze realizovat izolovaně. Je to součást širšího přístupu, jehož se účastní členské státy a celé mezinárodní společenství. Proto chceme tady vytvořit vazby e, mezi rozvojovou politikou a dalšími klíčovými politikami. E, není míru bez rozvoje a naopak nyní máme problém migrace. Je to výzva, ale zároveň příležitost. Musíme se na to dívat oběma pohledy. Potom humanitární politika a rozvojová politika musí jít ruku v ruce. Máme tady klimatickou změnu, ta má vazbu na obchodní politiku, na daňovou politiku. Vím, že mám málo času, takže to projdu letem světem, ale dovolte zmínku o tom, jak toto vše lze možné v praxi provádět. Jak už jsem řekl, první věcí je lépe koordinovaná akce mezi Evropskou unii a jejími členskými státy. Proto je dobré, že se europoslanci a zástupci národních parlamentů scházejí. V rámci koncenzu předpokládáme řadu akcí, které by měly zlepšit tuto spolupráci. Je to především společné programování v terénu. Za druhé, musíme se zamyslet nad tím, jak zajistit zdroje financí. Je tady eh, závazek na 0,7 HDP na rozvojovou pomoc, ale musíme také zajistit eh, eh, úvěry ze soukromého sektoru, který je potřeba v této věci mobilizovat. Musíme také mobilizovat dom, domácí finance, které jsou nejstabilnějším zdrojem pro rozvoj. Takže musíme iniciovat své partnery k tomu, aby se v této věci činili. Máme také agendu, která jde nad rámec eh, vlády a soukromých investorů. Je to agenda pro lidi, ne pouze pro vládu. A proto je dobré, že se dnes můžeme o těchto věcech společně bavit. Výsledky a efektivita rozvoje samozřejmě další důležité prvky. Politická koherentnost. To samozřejmě sebou nese potřebu eh, tvořit správné politiky, které je potřeba rozvíjet na úrovni národních států, protože ta jejich politika bude mít eh, dalekosáhlý dopad na rozvojové země. A nakonec jedná se tady o univerzální agendu. Jedná se, eh, nebo týká se to všech. Zaměřujeme se na eliminaci chudoby, ale v rámci spolupráce máme co dočinění s, růz, s nejrůznějšími úrovněmi eh, rozvoje v rozvojových zemích. Ty se od sebe velice liší. Některé rozvojové země eh, nepotřebují až tolik ODA, ale jsou klíčové pro implementaci agendy. Je potřeba tu spolupráci diverzifikovat podle individuálních potřeb. A teď poslední bod. Komise se nyní snaží toto vše uvést v život. Zakomponovala to do revize programů v polovině období, ale již se dívá také e, na příští víceletý finanční rámec a chce tuto e, dohodu zakomponovat do partnerství, které nahradí dohody z Kotonu. Máme také řadu konkrétních e, věcí, Evropský investiční plán, investice do afrických zemí. Společně s OSN je tady velká iniciativa, která chce dát mnohem větší prostor ženám. Chceme také mobilizovat domácí zdroje. Takže toto se odohrává na úrovni EU. Vaše úloha bude důležitá také v tom, jak různé členské státy eh, se budou snažit zakomponovat eh, vlastně náplň eh, tohoto koncensu do jejich národních, do svých národních politik. Takže implementace je jedna věc, ale je potřeba o ní také podávat zprávy. Máme tady společný závazek týká, a to s Evropským parlamentem a členskými státy, abychom předložili zprávu o implementaci tohoto koncenzu, kde eh, bude eh, také informace o tom, jak eh, pomáháme realizovat cíle udržitelného rozvoje v rozvojových zemích. To je důležitý bod. Bude to také důležitá zpráva. Jak jsem řekl, bude to dílo všech, bude to zpráva pojednávající o akcích na úrovni EU a na úrovni členských států. Děkuji, pane Frontiny. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní máte prostor pro debatu. Každý řečník má k dispozici tři minuty. Prosím, snažte se vyjádřit, vyjádřit eh, stručně a koncizně během těch tří minut, aby se dostalo na všechny. Také bych vás požádala, abyste se představili, představili zemi, odkud pocházíte a budete-li klás otázku, prosím, zcela jasně uveďte, komu je otázka určena. Děkuji pěkně. Ana Teronová, Španělsko jako první. Eh, Dobrý den a mnohokrát děkuji. Eh, děkuji vám, že jste zorganizovali eh, toto sezení? Slyšíte mě? Takže můžete mě nyní eh, jak si sledovat? Slyšíte mě? Dobrý den, pocházím ze Španělska a dnes dopoledne bych si dovolila položit následující otázku. Nechtěla bych se obrátit nějakého konkrétního řečníka, je to obecná otázka která se týká koncensu. Já jsem si to všechno pročetla k této tematice, eh, k celému tomuto procesu. Ráda bych se dozvěděla, jakým způsobem eh, je možné podporovat eh, tento konsensus, jak to vypadá z hlediska postupu v parlamentech. Takže chtěla bych k tomu získat, pokud je to možné, více informací. Thank you, Anna. Uh, now the floor. Děkujeme. Děkujeme. Teď eh, má slovo paní Anniken Whitfeld z Norska. Norway. Bez mikrofonu. So, thank you so much. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Díky za pozvání na tuto velice důležitou diskusi. Rovné rozdělení eh, bohatství je předpokladem pro dosažení cílu udržitelného rozvoje. Daňové ráje a únik kapitálu znamená, že země nejsou schopny financovat vlastní vzdělávání, nemocnice ani sociální systém. Musíme řešit politické vedení v rozvojových zemích, eh, co se týká rovného rozdělení mezi, ale i v rámci rozvojových států. Já si myslím, že mezinárodní pomoc můžeme zachovat pouze tehdy, pokud političtí lídři budou zodpovědní za redistribuci eh, a inkluzivní růst. Financování rozvoje je klíčovým prvkem a mně je velkým potěšením, že ta rozvojová pomoc zůstává na 1% HDP eh, díky rozhodnutí z parlamentu. Cíle udržitelného rozvoje budou základem pro veškeré tyto výdaje. Po druhé světové válce se Evropa rozvinula díky pomoci, ale také díky volnému obchodu. Otevření vlastních trhů bylo velice důležitou součástí této růstové strategie. Podobně jako mnohé rozvojové státy, eh, dnes dosahují růstu díky obchodu. Rostoucí hospodářská soutěž z rozvojových zemí vedla k rozhodnutí o volném, a, pardon, k rezistenci vůči volnému obchodu v celé řadě států dnešního světa. Jak eh, z politické levice, tak z politické pravice. Máme nedostatek inkluzivního růstu v Evropě a tím pádem se cílí na hospodářskou soutěž a objevuje se protekcionismus, což je samozřejmě špatně. Já si myslím, že mezinárodní hospodářská soutěž v oblasti obchodu nemůže fungovat bez důstojných pracovních podmínek a mezinárodních standardů práce. Inkluzivní růst a důstojné pracovní podmínky musí být tím pádem pečlivě měřeny Evropě. Jedině tak dosáhneme těchto rozvojových cílů. Děkuji vám. Uh, I'm asking Mr. Dimitrios Eman... Pan Dimitrios Emanulidis z Řecka dostane slovo. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλώς Děkuji, paní předsedkyně. Vítáme tento nový evropský koncensus pro rozvoj. Vytváří nový rámec, jehož pomocí můžeme přistupovat společně ke spolupráci v oblasti rozvoje. Týká se to evropských institucí, jakož i členských států. Stejně jako institucí příslušných zemích, které ještě před sebou rozvoj mají. Jistým způsobem chceme chránit ten evropský sociální model, ale je tady řada velkých úkolů, jako, to, jako například nezaměstnanost mladých, nucená migrace, uprchlická krize, klimatická změna, globální oteplování, chudoba, pošlapávání lidských práv. V řadě regionů světa jsou to nadále palčivé problémy. Agenda 2030 je ambiciozním, ambiciozním plánem, který se dává za úkol tyto problémy řešit. No a když se podíváme na úroveň národních států, tak tam je evidentní, že je zapotřebí koordinace. Od roku 2016 se generální sekretariát řecké vlády ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí této oblasti věnuje. Oba tyto subjekty se snaží zakomponovat eh, cíle udržitelného rozvoje do politiky Řecka. Existuje národní plán, který se snaží nalézt rovnováhu mezi na jedné straně hospodářským rozvojem, a na druhé straně sociálním rozvojem a obě tyto oblasti jsou doplněny rozměrem ochrany životního prostředí. Jsou to však tři rovnocené aspekty. Každý musí učinit maximální snahu pro to, aby bylo, byly, bylo dosaženo konkrétních výsledků. Děkuji za slovo. Nyní dostane slovo paní Rosalia Bírová z Rumunska. Rosalia. Yes. Uh, first of all, uh, um, I'm here. Uh, Děkuji za slovo. Dovolte, abych úvodem poděkovala za uspořádání tohoto setkání, které skýtá ohromnou příležitost pro nás, pro všechny. Dovolte, abych nastínila situaci v Rumunsku, a to ve své mateřštině. Eh, a aderat la cele 193 de state în 2000. Eh, Rumunsko patří k, ke 193 zemím, které podporují cíle udržitelného rozvoje. Rumunsko má vizi implementace agendy 2030. Máme vládní program, který vychází z myšlenky, že musíme eh, rozvíjet vyrovnanou společnost eh, na, za, na principu inkluzivnosti. Na národní úrovni se musí implementovat cíle udržitelného rozvoje. Co to znamená? Znamená to, že musíme nejprve najít mechanismus, jak tyto cíle lépe implementovat. Musí nám být také jasné, jaké úkoly souvisí s tímto procesem. Musíme vytvořit proces monitorování, dosahování těchto cílů. A musíme také najít nezbytné finanční zdroje pro realizaci těchto cílů. Do velké míry záleží na tom, abychom k tomu přistupovali integrovaným způsobem, abychom integrovali hospodářské, environmentální a sociální aspekty do celého procesu. Rovněž jsme přesvědčeni o tom, že naše úsilí by mělo začít tím, že budeme mít mapu národních strategií, které jsou k dispozici, pokud jde tedy o témata agendy 2030. Co by mělo být na této mapě? Otázky ochrany životního prostředí, podpora rovnosti pohlaví a také rozvojová pomoc. Poté bychom se měli snažit nalézt ty eh, propasti mezi eh, jednotlivými cíly v rámci národní strategie. A poté je potřeba stanovit lhůty a stanovit odpovědnosti. Eh, v Rumunsku je to úřad ministerského předsedy, který působí jakožto koordinační místo pro agendu 2030 v mé zemi. V současné době tato oddělení prochází obecnými konzultacemi se všemi členy státní zprávy a místní samozprávy. Na Ministerstvu pro životní prostředí máme mezirezortní výbor pro integraci environmentální politiky a sektorových eh, politik a strategií na úrovni ministerstva. Máme také pracovní skupinu která koncepuje eh, prog- národní program pro SDG. Parlament také sehrává úlohu při uh, podpoře SDG. SDG. My jsme zemí, která leží na jihovýchodním křídle Evropské unie a z tohoto pohledu bude důležité, že vytvoříme zprávu o dosaženém pokroku. A... Děkuji, Rozálie. Děkuji, Rozálie. Předtím, než dám slovo dalším dvěma členům Evropského parlamentu, paní Nam Sanchez a paní Hautala, budou hovořit. Předtím, než jim předám slovo, tak bych zareagovala na eh, otázku paní Hanna Devon. Co se týče 450 eh, osob bylo pro, 159 hm, bylo proti a pak 70 lidí se zdrželo. To byl výsledek hlasování. Děkuji, máte slovo. A tak, eh, vraťme se ke koncensu. Eh, koncensus by nám měl umožnit zapojit více soukromý sektor. A musíme konstatovat, že jsme toto zajišťovali zvláště z hlediska migrace, bezpečnosti a rozvoje. Eh, z hlediska zapojení soukromého sektoru. Já si myslím, že je nutné toho využívat zvláště z hlediska regulace migračních toků a také musíme zajistit hranice. Zdůrazňujeme význam eh, tohoto systému partnerství a zvláště systému PPP. Ale nedostatečně reagujeme na určité pochybnosti ohledně tohoto nástroje. Zatím se nehovoří o eh, povinném eh, charakteru zapojení tohoto soukromého sektoru z hlediska dodržování lidských práv. Eh, musíme konstatovat, že zatím tady není žádná reference, žádné skutečné monitorování, dosahování eh, tohoto koncensu, protože v podstatě zatím v našem parlamentu jsme dosáhli pouze 54 hlasů pro. Co se týče GUE, my jsme předložili alternativní usnesení a v tomto usnesení zdůrazňujeme stanovisko Evropského parlamentu v této otázce. A e, není toto dostatečně odraženo v konečném dokumentu. My jsme zdůrazňovali efektivitu těchto nástrojů, dále jsme zdůrazňovali nezbytnost vzít za své tyto myšlenky a také odpovědnost a transparentnost a e, skládání účtů. Dále jsme také zdůrazňovali v této rezoluci nutnost přesně eh, skládat účty z hlediska cíle 0,1 Také jsme chtěli, aby tady byl vytvořen harmonogram z hlediska číselného dosahování těchto cílů. Tento rozvoj by neměl být podmíněn tou spoluprácí těchto rozvojových zemí z hlediska migrační otázku. My jsme odmítali propojení této pomoci v souvislosti s problematikou uzavírání readmisních dohod. Zdůrazňovali jsme, že je nutné eh, naplňovat reformu eh, pomoci rozvojovým zemím, zvláště z hlediska uplatňování nástrojů bezpečnosti. A také se domníváme, že je nutné bojovat proti chudobě a podporovat trvale udržitelný rozvoj. Domníváme se, že tento konsensus je nedostatečný z hlediska rozvoje, který bohužel bude také nedostatečný podle nás. You want to take the floor right now? Okay. Uh, I will answer. I can speak directly Spanish uh, to my colleagues. Uh, hovořit španělsky ke své kolegyni. Takže mm, Nebylo tady jenom 54%, protože my jsme měli 77,8% hlasů pro a pouze 10% se vyjádřilo proti a 12% bylo zaznamenáno jako zdržení se. Takže 80% bylo pro tento konsensus. Takže nebylo by dobré zkreslovat tyto číselné údaje. Za druhé, my jsme vyjednávali v rámci Evropského parlamentu se všemi frakcemi. Samozřejmě, že u některých aspektů eh, z hlediska tohoto vyjednávání eh, byly rozdíly a bylo možné tedy klást důraz jiným způsobem, ale koncensus to je také kompromis. V každém případě, co se týče hlasování, nemůžeme prohlásit, že by tam bylo 673 eh, parlament, eh, členů parlamentu, ale konstatovali jsme výrazné procento z hlediska počtu hlasů, které se vyjádřily ve prospěch tohoto koncensu. Eh, later to Heidi. Heidi dostane slovo později. Nyní bych ráda dala slovo panu Mamety Sidibemu z Afrického parlamentu. Takže prosím, máme ty Sidibe. Merci, monsieur. Eh, děkuji, paní předsedkyně. V programu na nás eh, jaksi bylo požadováno, abychom zareagovali ohledně tohoto koncensu. Je to v podstatě evropský konsensus. Ale domnívám se, že při naplňování cílů trvale udržitelného rozvoje bychom měli mít vlastně planetární konsensus. V každém případě tento evropský konsensus by se měl zbližovat s africkým konsensem a to z hlediska i lingvistického. Já bych chtěl nyní hovořit francouzsky a měli bychom tady mm, zohlednit také lidské a politické vztahy. E, víte, že bylo řečeno, že Evropa se mohla rozvíjet samozřejmě díky tomu, co se dělo v Evropě, ale také díky tomu, co probíhalo v Africe. Ale my musíme konstatovat, že se chceme zvláště spolehnout sami na sebe. Nicméně toto partnerství je historické. Eh, jedná se o obnovu tohoto historického partnerství s Evropou. A to je nutné proto, abychom mohli dosáhnout těchto cílů trvale udržitelného rozvoje. Ale v rámci vztahu dospělý vůči dospělému. To je sedmnáctý bod těch cílů eh, rozvoje, udržitelného rozvoje z hlediska Afriky. Všechny ty body, všechny tyto cíly jsou, cíle jsou prioritní. Myslím si, že je na místě, abychom si uvědomili, že tady naše zájmy konvergují. Rozvoj Afriky z mého hlediska je napojen na stabilitu v Evropě, protože ty výzvy, které tady existují, jsou také důsledkem klimatických změn. Eh, prezident Čadu to eh, řekl včera. Eh, víte, že dochází k zásadním změnám z hlediska půdy v Africe. A je tady celá řada aktivit, které jsou na to napojeny. Samozřejmě, že musíme vnímat to, že populace se budou pohybovat a směřovat tam, kde se žije lépe, eh, kde jsou lepší podmínky. Když se jednalo o kolonizaci, tak tam byla snaha něco přinést, něco rozvájet, rozvíjet. Ale dnes jsme v takové situaci, kde potřebujeme jaksi vytvořit jakýsi planetární národ. To znamená, musíme eh, se spojit, abychom dosáhli těchto cílů. My se domníváme, že těch 17 cílů, alespoň z hlediska mé země a v rámci plánování, desetiletého plánování rozvoje, což je součástí také agendy, která se týká roku 2030, zapadá do těchto cílů. Ale samozřejmě, že zde je nutné se spolehnout na partnery. Potřebujeme reciproční snahy, potřebujeme interní snahy, ale zároveň je v našem zájmu, aby docházelo ke sdílení růstu v Africe. Je nutné, aby tento růst v Africe umožnil také Evropě těžit z toho plody. Když se podíváte na finanční zdroje, tak je jasné, že Afrika potřebuje tyto zdroje. Ale ty dividendy půjdou také směrem k Evropě. Se omlouvám, musím vás přerušit. Allow me to this point to remind you what uh, Nelson... Dovolte mi vám v tuto chvíli připomenout, co řekl Nelson Mandela. Chceme-li dosáhnout rozvoje, musíme investovat do vzdělávání, vzdělávání a vzdělávání. To je hlavní doktrína tady toho parlamentu. Teď má slovo pan Mark Engel z Luxemburku a poprosím všechny, aby se striktně drželi času, jinak budeme muset skončit, aniž bychom dali slovo všem. Děkuji eh, za uspořádání této akce. Dovolte mi pár komentářů, co se týká koncenzu z hlediska rozvoje. Z lucemburského hlediska to nevidíme jako pokrok, vidíme to spíše jako krok zpět, když to porovnáme s koncenzem z roku 2005. Dobré je, že to je teď harmonizováno s agendou 2030 a s těmi 17 cíly, to je dobře, je to koherentní dokument, který se snaží dosáhnout vyšší koherence mezi 28 národními rozvojovými politikami, ale je zde pár věcí, které se nám v tom novém koncenzu moc nelíbí. Myslíme si, že se vzdálil toho hlavního cíle, to znamená eradikace chudoby. Za druhé, rovněž si děláme starosti, a vyjádřil to i náš ministr během vyjednávání opakovaně, že ta kondicionalita a ty reference na dohody o readmisích e, nebudou příliš prospěšné. Rovněž v rámci toho, té rozvojové komise OECD, toho bezpečnostního nexusu a rozvoje, to jsou rovněž prvky, které jsou pro nás problematické. A pak, jak už zaznělo od pana Noizra, neexistuje monitorovací systém ani žádný harmonogram pro dosažení toho 0,7% principu. To je něco, co tomu koncenzu vyloženě chybí a já si myslím, že to je ostuda. Tolik tedy ke konsenzu. Když dovolíte, ještě bych měl jednu poznámku k tomu, eh, co říkala paní Monteiro z OSN, co se týká významu role parlamentu. Máte pravdu, role parlamentu v rámci cílu udržitelného rozvoje, jejich implementace je velice důležitá, ale role parlamentu nejen v interakci s vládami, ale také v rámci interakce s občanskou společností, to je velice důležité. V Lucembursku náš výbor pro rozvoj pravidelně pořádá a vlastně institucionalizoval výměnu názorů mezi poslanci a zástupci občanské společnosti, zejména nevládními organizacemi, které pracují v oblasti mezinárodního rozvoje. To je, myslím, také velice důležité. Co se e, týká tedy Lucemburska, parlament doprovodil naše ministry do New Yorku, kde proběhla prezentace na tom politickém fóru na vysoké úrovni a než tam ministři odjeli, diskutovali jsme o tom, co tam budou prezentovat a poté, co se vrátili, uspořádali jsme s nimi další schůzku. Takže je velice důležité, abychom se my jako národní parlamenty touto agendou zabývali co nejúžeji, abychom uspořádávali co nejvíce zasedání společných výborů, nejen výboru pro rozvoj a výboru pro životní prostředí. Musíme pravidelně zasedat společně. Děkuji vám. Děkuji vám. Eh, v tuto chvíli poprosila o slovo paní předsedkyně. Ano, eh, i v naší debatě jsme narazili na určité rozpory, ale nejde eh, nás o to, že to je koncenzus Evropské unie nebo Evropského parlamentu. Je to dokument, který věnulo 28 vlád a europoslanci. A pozice některých vlád se nám samozřejmě příliš nelíbily, takže jsme museli hledat kompromis. Proto jsme přizvali ministry, kteří představili eh, pozice svých respektivních států a také se vedly debaty v národních parlamentech. Není to dokument, který by byl vypracován pouze v Bruselu. Podíleli se na tom, kromě komise, samozřejmě i členské státy. Děkuji paní předsedkyně, nyní paní Slime. Děkuji paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, děkuji za možnost vyměnit si názory s členy národních parlamentů. Toho si velice cením. Dnes je evidentní, že v našich rukou je klíčová odpovědnost. Eh, buď to se Evropské unii podaří jít vzorem při implementaci, implementaci těchto ambiciozních cílů udržitelné udržitelného rozvoje a e, stane v čele tohoto implementačního procesu, anebo se může stát to, že všechny, všechno to zůstane na papíře. To se obávám. Je totiž jasné, že v současné době máme co dočinění s velice náročnou globálně politickou situací. Podívejme se stručně na to, co můžeme udělat my a jak můžeme přispět eh, k úspěšnosti tohoto procesu. Podle Concordu eh, v deseti zemích EU bylo zřízen, byly zřízeny, eh, byl zřízen nebo zaveden mezirezortní dialog. <clears throat> Jehož se účastní příslušná ministerstva. Diskutují o SDG. A na úrovni institucí EU zatím není jasné, jestli tento dialog skutečně Eh, funguje, zda vůbec se uskutečňuje. Tady musíme to ticho prolomit. Děkuji kolegyně za velice zajímavý úvod. V něm zaznělo, co se tady opakuje na půdě parlamentu. Je pravdou, že tady se nejedná pouze o vývoj, rozvoj. Jedná se o každodenní život a budoucnost našich dětí. Je potřeba, aby se toho všeho účastnila větší řada výborů možná těch, které zatím si nejsou eh, vědomi toho, jakou odpovědnost máme v monitorování toho, jak se cíle udržitelného rozvoje naplňují. Eh, města mají své rozvoje plánu, plány. Patří sem například eh, Kodaň. Parlamenty musí také zajistit adekvátní legislativu a rozpočet pro dosahování těchto cílů a musí také sledovat, zda e, své úlohy plní i vláda. Z 26 zemí, které byly předmětem výzkumu Concordu, tak pouze ve třech e, zemích parlamenty takovouto činnost prováděly. To Finsko a Německo, e, jejichž parlamenty se této činnosti zostily. Já bych ráda apelovala na kolegy, aby se eh, zasadili o to, aby se podobná eh, činnost prováděla i v ostatních eh, parlamentech členských států. Máme tady takovou střešní implementační strategii na úrovni EU, ale potřebujeme harmonogram, cíle a konkrétní opatření. Musíme mít ve všech členských státech eh, určitý mechanismus koordinace dosahování této strategie. Ráda bych poděkovala kolegyni z Norska, která zmínila ten velký problém daňových úniků a vyhýbání se daňové povinnosti v rozvojových zemích. Ráda bych poděkovala kolegům za spolupráci na zprávě, kterou jsem eh, vypracovala na toto téma. Eh, musíme mobilizovat domácí zdroje a na pomoci rozvojovým zemím eh, při boji proti daněvým unikům, které stojí biliony dolarů. Nemůžeme jednou rukou brát, co ruk, druhou rukou dáváme. Děkuji paní Šlajnové. Nyní má slovo Stella Bianková z Itálie. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za to, že máme možnost vystoupit a že jsme se zde sešli. Dovolte, abych zmínila několik bodů. Za prvé, je skutečně důležité, abychom si uvědomili, že tato agenda se týká všech zemí, ne pouze těch rozvojových, rozvinutých i rozvojových. Po všech nás se chce, abychom se činili. Tato agenda se dotýká všech aspektů života občanů všech občanů, žen, dětí. 17 cílů se dotýká opravdu všech aspektů každodenního života. A proto záleží na tom, abychom se zaměřili na strukturovaný a holistický přístup, eh, který je potřeba monitorovat. Jak tady správně zaznělo, musíme mít konkrétní cíle a musíme mít také prostředky pro sledování toho, jak jsou dosahovány. Mezi všemi cíly a všemi příslušnými akcemi jsou úzké vazby. Vzdělání je prvkem, který to může všechno nastartovat a proto bychom mu měli věnovat mimořádnou pozornost. Myslím si, že to je také naše morální povinnost, abychom se zabývali bojem proti chud, chudobě, vymícením chudoby a bezpečností. V zemích jako Maďarsko s tím začali. Měli bychom se zaměřit na dosažení cíle eh, nula, pokud je tady ohlad. Velice důležitá věc, klimatická změna. To je opravdový problém. Jsme s ním konfrontováni každý den. Energetika a vůbec potřeba. Eh, jsou aspekty eh, eh, této problematiky. Proto veškerá politika, která se věnuje dekarbonizaci, by měla být jako první na pořadu dne. Musíme dostat pařížské dohodě a do roku 2050 musíme dosáhnout nulových čistých emisí. Musíme brát velice vážně ten cíl 1.5. Ne proto, že to někdo hezky napsal, ale protože to je nezbytné pro nás. Těžko předvídat, co se stane, až, to, až tento, tohoto Prahu dosáhneme. Možnost žen realizovat je velice důležitá v našich zemích, v Evropě, ale i v rozvojových zemích. Možnost, aby se ženy realizovaly, nabídne možnost udržitelnému rozvoji. Zajistí Eh, blaho rodinám a dětem. Takže závěrem ještě jednou děkuji a opakuji, úloha parlamentu je velice významná. Je potřeba, aby Evropský parlament ve stále větší míře um, ehm, se byl vědom své odpovědnosti. Evropa musí stát v čele tohoto procesu. Děkuji. Děkuji, Stelo. Spoluzpravodaj pan Neuser požádal o slovo. Prosím, máte jednu minutu. Já vielen Dank. No, krát. Děkuji, Eleny. Velmi stručně několik připomínek k tomu, co řekla španělská kolegyně. Ještě jednou, byla tady jasná většina parlamentu, ale ty výsledky, kterých jsme dosáhli, byly samozřejmě závislé na tom, jak budou konat členské státy. A byly členské státy, které jasně zaujaly odlišné stanovisko. Například otázce toho, zda bychom měli dosáhnout toho cíle 0,7. Samozřejmě mohu jmenovat tuto zemi, je to Maďarsko. A samozřejmě bylo řečeno, že nejsou ochotní udělat to, co Brusel rozhodl, že chce Budapešť rozhodovat samo. Takže samozřejmě eh, dosáhnout kompromis bylo velmi obtížné. Kolegyně z Norska hovořila o daňových unicích. To je velmi důležitý bod, kde Evropská unie musí zapracovat v rámci Evropské unie, ale také z hlediska elit v Africe. Tady musíme jednoznačně říci, že vyhýbání se placení daní a únik daní do těch eh, rájů je naprosto neakceptovatelné. A měli bychom z toho udělat téma i z hlediska Efraky a měli bychom vyslat jasné poselství. A co se týče kolegy z panafrického parlamentu, já myslím, že tato spolupráce má obrovskou šanci nyní v Abidžanu, kde se bude konat summit, ale také v tom parlamentním schromáždění s AKT zeměmi EU. Pokud tady máme 78 zemí z AKT, 8 a 20 zemí z Evropské unie, tak myslím si, že tady je jasná většina a myslím si, že tato spolupráce může nést ovoce a může být velmi úspěšná. A co se týče lucemburského kolegy, Samozřejmě, že jsme chtěli dosáhnout těchto, jaksi, tohoto pokroku z hlediska migrace. Víte, že migrace dříve nebylo eh, tématem v konsensu, takže jsme inovovali. Děkuji také eh, za ten odkaz, že je dobré spolupracovat s občanskou společností. Lucembursko je dobrým příkladem ohledně toho, jak má být zapojena občanská společnost do parlamentní práce. Potřebujeme dvojí strategii. V Evropském parlamentu potřebujeme samozřejmě podporu národních parlamentů, kde samozřejmě jsou kladeny otázky ohledně 0,7 cíle. A také v rámci eh, evropských institucí se musíme angažovat eh, tak, abychom těchto cílů mohli dosáhnout. Paul Aliou Mamadou Konde from the Pan-African Parliament. Pan Aliou Mamadou Konde z eh, Pan-Afrického parlamentu má slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejdříve využít této příležitosti, která byla poskytnuta panafrickému parlamentu tím, že nám bylo dáno slovo, abych vám poděkoval za toto pozvání na toto zasedání, které umožňuje hovořit o tomto novém koncensu. Tak, jak to již uvedli první řečníci, tento koncensus chce zajistit trvale udržitelný a prosperující svět. Musíme připomenout, že to, že mezinárodní společenství roku 2015 přijalo tento program až do roku 2030 z hlediska trvale udržitelného rozvoje představovalo velice důležitou etapu z hlediska vymícení chudoby a z hlediska rozšiřování rozvoje ve světě. A proto je nutné se zajímat o politiku, kterou bude v budoucnosti realizovat Evropská unie proto, aby zajistila zásadní změny tváří tvář světovým výzvám. Pro Afriku tyto výzvy eh, představují zvláště snížení chudoby, nastolení míry, míru, bezpečnosti, posílení humanitární pomoci, vymícení ilegální migrace, zajištění životního prostředí, eh, boj proti klimatickým změnám a tak dále. Proto, abychom dosáhli těchto ambiciozních cílů, tento koncensus, který vychází z těchto cílů, se chce opírat o budou následující faktory. Mládež, rovnost mezi ženami a muži, eh, trvale udržitelná energetika, investice a obchod, dobrá zpráva, demokracie a využívání přírodních zdrojů. Vy pochopíte jistě, že panafrický parlament eh, je osloven v tomto smyslu a bude se snažit uplatňovat různé odvětvové politiky, které se budou snažit dosáhnout těchto cílů. A budeme zohledňovat všechny faktory, které tady zazněly z hlediska spolupráce s Evropskou unii. Co se týče uplatňování tohoto plánu ekonomického rozvoje v rámci některých členských států panafrického parlamentu, můžeme konstatovat, že jsme dosáhli už prvních výsledků. Je to jakýsi test této spolupráce mezi EU a biznisem afrického kontinentu. Děkuji vám. Thank you, Mr. Konde. Děkuji, pane Konde. Nyní paní Hautala. Yeah, thank you very much, um, chair. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já si myslím, že je velice dobré, že se zde společně setkáváme a bavíme, protože pouze společně můžeme zajistit, že ten nový koncensus nezůstane pouze na papíře a nezůstane u hezkých slov. Úkol členů národních parlamentů je samozřejmě dbát na to, aby vláda plnila své povinnosti a aby občanská společnost byla dobře informována. Mnohdy je informovaná lépe než my, europoslanci. Eh, máme takové výsadní postavení. Co tím chci říct? Musíme dbát na to, aby eh, komise dbala svých povinností. Nyní bych se ráda zmínila o otázce financí. Jak jistě víte, pracujeme na eh, přípravě víceletého finančního rámce, který začne v roce 2021. A proto nám musí být velice jasné, na základě čeho plánuje komise další kroky. Existují jisté náznaky, že již nebudou k dispozici konkrétní specifické nástroje pro financování rozvoje, že budou jasným způsobem sloučeny. To může znít eh, dobře. Máme-li tady agendu 2030, eh, pokud tady roste potřeba koordinní politiky. Ale na druhé straně nesmíme opomíjet tu skutečnost, že i že mohou nastat e, situace, kdy cíle udržitelného rozvoje jsou podřízeny jiným cílům. Zmínili jsme tady mnohokrát bezpečnost, otázku migrace a je zcela jasně říct, že naším cílem je pracovat na e, dosahování cílů udržitelného rozvoje. A v této souvislosti bych se ráda zeptala komise, jaké jsou alternativy financování rozvoje v rámci nového výsledného finančního rámce a jaké budou nástroje k dispozici. Myslím si, že jsme tady slyšeli vynikající příspěvky zástupců parlamentu, které eh, skutečně akcentují potřebu financování. Souhlasím s italskou kolegyní, která zmínila význam financování programu na ochranu životního prostředí a Eh, boje proti klimatické změny. Bohužel Spojené státy v současné době snižují svoji podporu rozvojovým zemím právě na boj proti klimatické změně. No a Evropská unie a ostatní hráči musí eh, tento nedostatek kompenzovat. Myslím si, že to je Trumpova administrativa, která je eh, příčinou toho, že miliony žen nemohou uplatňovat svá práva. Děkuji. Reiser, Spojené království. Russell, mu, Russell Mobler. Je dobré vidět, že tady je koordinovaná strategie v oblasti DSG. Evropská unie bude spolupracovat na zprávě pro Vídeň 2019. Náš výbor a jeho členové také akce, eh, apelují na své vlády, aby se této práce účastnila. jeden cyklus končí a druhý tedy začne a za, k, tom, k tomu bude potřeba vést debatu k tomu, jak eh, budeme prioritizovat těch 17 oblastí konsensu. Bude to obtížná debata, ale bude jí zapotřebí. Protože pokud chceme, aby nikdo nezůstal pozadu, tak je potřeba eh, směřovat eh, prostředky správným způsobem. Zaznělo tady z úst mnoha kolegů, že ta revoluce, kterou slibovali eh, cíle zřetelného rozvoje, se neuskutečnila, ať už je to v oblasti eh, rovnoprávnosti ras náboženství. Příkladem může být situace Rohingů v Barmě, kteří jsou diskriminováni a v tomto případě jedno celé etnikum eh, je eh, ponecháváno vzadu. Je potřeba, aby se naše akce zaměřily na ty nejvíce zranitelné. A je dobré, že Evropský parlament zahájil šetření těchto událostí. Jak uvedla naše kolegyně z Norska, vyhýbání se daňové povinnosti a daňové úniky je potřeba řešit. Eh, eh, jménem své strany, kterou zastupuji, bych rád řekl, že musíme zajistit, aby Evropa a Británie se chopila iniciativy. Samozřejmě nemůžeme očekávat od rozvojových zemí, že se budou nějak aktivně snažit eh, bojovat proti daňovým unikům. Když se podíváme na Panama Papers, tak je evidentní, že to jsou uh, vysoce postavení lidé z Evropy, kteří se právě těchto daňových úniků dopouštějí. Rozvojová pomoc by e, byla v podstatě zbytečná, pokud by tyto úniky neexistovaly. Pokud by rozvojové státy e, mohly disponovat tou daňovou základnou. E, jsou tady samozřejmě mezery, ať už jsou to například zámořská území, Spojené království, anebo země jako Lucembursko. Jsou to daňové ráje, které je potřeba eliminovat, pokud chceme s tím rozvojem skutečně něco udělat. A pokud myslíme své akce vážně, nemůžeme pouze e, kázat e, rozvojovým zemím, jak e, se snažit zabraňovat daňovým únikům, musíme jim v tom pomoci. No a závěrem, bych rád řekl, že Spojené království, že uh, uh, přispívá 0,7%, i když je to velice obtížné. A proto je zapotřebí koordinovaného přístupu. je zapotřebí, aby eh, tohoto cíle dosahovali všichni, protože samozřejmě pokud to nebudou dělat všichni, tak se může zvadlat, když to nedělají ostatní, eh, Nemůžu, nebudeme to dělat ani my. To jsme slávy, děkuji. Děkuji. Ještě než eh, ukončíme toto část, tak si myslím, že bych měla dát slovo panu Frontinemu, ale prosím, omezte se na jednu minutu. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Ano, no bude velice složité reagovat na tuto bohatou debatu v jedné minutě. Takže možná bych se zaměřil pouze na dvě věci, o kterých se hodně mluvilo. E, za prvé, myslím, že je nespravedlivé říkat, že konsenzus se vyhýbá tomu boji o ukončení chudoby. Řekl bych, že to je naopak samotné jádro tohoto konsenzu. Co je jiného, je realizace, podobně jako v agendě, to, to uvědomění, podobně jako v agendě 2030, že nelze bojovat s chudobou, pokud zároveň nebudeme bojovat s, eh, za udržitelný rozvoj a proti změnám klimatu. Nelze bojovat s chudobou, když nebudeme bojovat za mír a stabilitu. země, které měly nejméně pokroku v, v cílech rozvoje tisíciletí, tak jsou ty země, které mají nejméně pokroku i v těch udržitelných cílích rozvoje. A podobně to funguje s migrací. Je to problém. Nelze eh, dát rovnítko mezi spolupráci a migrací. Je to problém, který musíme řešit a to se v tom koncenzu také reflektuje tím bych chtěl říci, že je pravda, že konsenzus, který pokrývá 28 členských států na evropské úrovni a evropskou úroveň jako takovou, si žádá kompromisy. Nemůže se to na 100% líbit kterémukoliv z těch 28. Nakonec, co se týká ODA, neměli bychom, myslím, podceňovat hodnotu závazku EU, což je v tom konsenzu jasné, vůči tomu 0,7%, 0,7% HDP v rámci ODA. Velice málo zemí se k tomu zavázalo, takže na to můžeme být pišní. A za druhé, v rámci konsenzu máme mechanismus pro monitorování tohoto. Jak jsem řekl, v roce 2019 půjdeme do OSN a představíme tam, jak jsme ten konsensus eh, implementovali. A jedna z věcí, bude i vysvětlení implementace toho závazku vůči ODA. Takže možná, že to není zatím tak rozvinuté jako systém, jak by si někdo přál, třeba i já, ale ten systém už máme. Děkuji. Děkuji, pane Frontýny. V tuto chvíli bohužel musím konstatovat, že nemohu dát slovo dalším kolegům, za to se vám omlouvám. Děkuji vám. Nemáme čas. No, nezlobte se, ale alespoň snad můžeme čekat, že někdo z komise odpoví na naše otázky o financování a o období po roce 2021. Pak budeme muset zrušit druhé kolo, což není spravedlivé. Omlouvám se, ale žádostí o slovo bylo mnoho a e, lidé hovořili příliš dlouho. Madame la présidente, je suis quand même coordinateur. Ano, já jsem koordinátor za ALD. A víte, že máme několik úkolů, které musíme dělat e, simultánně, takže já jsem dorazil opožděně, to je pravda. Vy jste už e, stopla seznam řečníků, nicméně víte, že ta parlamentní práce vysvětluje, proč vlastně nemůžeme být na různých místech zároveň. Takže mám dvě věci, které bych chtěla říct. Jednak co se týče pracovního vztahu s národními parlamenty. Já bych byl rád, kdyby tato spolupráce existovala. Byl bych rád, kdyby i ostatní kolegové takto jednali. A možná, že eh, bychom mohli také zkrátit tu druhou část naší diskuse. So thank you for your contribution. Um, Děkujeme vám za příspěvek. Už nemáme čas na další otázky nebo intervence. Myslím si, že váš příspěvek zdůrazňuje relevantnost rozvojové politiky a tedy implementaci cílů udržitelného rozvoje v rozvojových státech. Věřím, že se to stane referencí pro politická legislativní rozhodnutí, co se týká rozvojové pomoci. Tím uzavíráme první část tohoto zasedání a dostáváme se k druhé části, které bude předsedat Lola. Já vám děkuji. Lola. Hi. We need to start. Can you please take your seat? Musíme začít, kolegové, prosím, usaďte se. Venga, pues empiezo I will speak in Spanish. Hovořit španělsky. Bueno, muchas gracias. Eh, mi nombre... Takže všechny vítám. Jmenuji se Lola jsem členem DV Evropského parlamentu. Jsem Španělka a zastupuji Podemos. A jsme tedy součástí frakce GUE. V té druhé části našeho zasedání budeme hovořit o perspektivách uplatňování cílů trvale udržitelného rozvoje. Ale předtím bych chtěla ještě něco upřesnit ohledně dosahu našeho jednání a cíle našeho zasedání. Cílem tohoto zasedání není vyhodnocovat eh, pokrok eh, z hlediska naplňování těchto cílů na národní úrovni. Naopak, my bychom chtěli hovořit o opatřeních, která přijala Evropská unie a členské státy v rámci zahraniční politiky, v rámci rozvojové politiky, právě s cílem Eh, realizace těchto cílů v rozvojových zemích. V září 2015 jsme přijali tyto cíle a tím se změnilo paradigma. To jsme ji řekli. Vlastně to byla důležitá etapa z hlediska této nové spolupráce a naplňování miléniových cílů, které se zaměřily na snižování chudoby, na podporu eh, spolupráci a v podstatě bylo, byl přijat univerzální program, kde rozvojové země mají také odpovědnost za naplňování tohoto programu. I ostatní spoluhráči jsou zodpovědní za aplikaci této politiky. Zodpovědnost máme tedy všichni z hlediska uplatňování těchto cílů. Musíme také podporovat vyvážené vztahy mezi jednotlivými pilíři, a to v rámci tohoto, této strategie trvale udržitelného rozvoje. Chceme podporovat správnou zprávu a chceme také zdůrazňovat participaci občanské společnosti. A také musíme zdůrazňovat nezbytnost, aby jednotlivé země přijaly za své eh, demokratické cíle a demokratický princip. Musíme také spolupracovat s národními parlamenty, s politickými stranami a také s orgány místní samozprávy a s ostatními aktéry, eh, kteří by se měli také aktivně účastnit rozhodování. Dva roky po přijetí těchto cílů je tedy na čase, abychom bilancovali, abychom zjistili, zda tato politika a tato strategie a jednotlivé struktury byly uplatňovány a zdá se aplikoval správný princip z hlediska rozdělení eh, odpovědnosti. My jsme po, pozvali mm, pana Nistrojc, omlouvám se za to, jestli neříkám správně eh, tento, tuto, toto jméno. Jedná se tedy o e, e, tabulku indexu, která byla vypracována. Pan Guido Schmidtrau bude tedy hovořit a má k dispozici 10 minut a jedná se o SDG index. Děkuji, paní předsedkyně, děkujeme za pozvání. Jsem velice rád, že se s vámi můžeme podělit o to, jak implementujeme SDG. Společně s partnery v nadaci Bertelsmann jsme se zabývali otázkou, jak eh, zajistit eh, lepší kvalitu údajů, tak aby parlament měl lepší přelet o dění. Víme, že tato informace je navíc důležitá pro veřejný dialog v, jak v rozvojových zemích, tak v těch, které poskytují pomoc, jak zmínila paní předsedkyně. Ty transformace, které probíhají, jsou dalekosáhlé a musíme vědět, jak probíhají. Takže my jsme zjišťovali, jakými údaji můžeme doprovodit informace o tom, jak jsou naplňovány cíle SDG. Je to diskuse mezi odborníky, námi, vámi, ale probíhá také i e, v širším kontextu. Já jsem se sám zabýval e, MDG a nyní jde o zvyšování povědomí. Musíme vést národní debatu, musíme stanovat benchmarky a musíme stanovat cíle. Existují, existuje samozřejmě globální úsilí, Chceme rozpracovávat oficiální indikátory na globální úrovni. Tato práce pokračuje dobře, ale je to samozřejmě velice uh, složitá a uh, je i z politického hlediska obtížná, protože těch údajů není vždycky dostatek. Dovolte, abych vám řekl něco o typech uh, údajů. My máme na jedné straně údaje, které jsou veřejně dostupné. Myslím si, že je velice dobré vidět to, že členské státy EU se snaží být vysoko na tomto indexu. SDGG je velký úspěch, protože svět se přihlásil k tomu programu, který naplňuje Evropská unie. Samozřejmě ta hlediska jsou nejrůznější, ale je jasné, že tady se jedná o model aplikatorní pro EU, nikoli pro Čínu či Spojené státy. Takže tady to je celkový přehled. My jsme zhodnotili, vyhodnotili asi 83 indikátorů od jedničky do stovky. 100 je optimum a jednička je, že jste uh, až na, uh, eh, na dně, pokud jde o distribuci. Takže co musíme dosáhnout třeba v oblasti emisí skleníkových plynů, umrtnosti dětí a tak dále. Vidíte tady Spojené státy, které jsou na 42. místě, což je poměrně překvapivé. Je to způsobeno tím, že vzhledem k tomu, jaký, eh, eh, jaký příjem Spojené státy mají, tak eh, dětská umrtnost je poměrně vysoká. Eh, Ehm, jsou problémy s držením zbraní a jejich eh, nelegálním používáním. I v Evropě je potřeba mnohé učinit. Já jsem byl požádán, abych se soustředil na rozvojové země. To udělám, ale ukážu také příklady z Evropy. Tady to je příklad Indonésie. Vidíte, že Indonésie je asi na stém místě se 157 zemí. Jsou tady eh, opatření pro rozvoj. Takže Indonésie se, Indonésie se daří na poli mezinárodní konkurenceschopnosti, má také uh, dobrý HDP. A to tež platí o evropských zemích, eh, které si někde vedou dobře, někde hůře. Tady to je takový radarový graf, který kvantifikuje cíle dosahování. Pokud se podíváte dolů, tak to jsou cíle, kde kam, se, kam směřuje uh, politika. Jsou tam uh, věci jako uh, nulová chudoba, uh, nula hladovějících lidí. Takže tady nevidíme detaily, ale jsou to informace, jsou to údaje o zemích G20. Nahoře jsou země, které jsou nečleny OBSE, dole jsou členové OBSE, pardon, o, o, OECD. Je tam řada eh, červených bodů, které eh, představují oblasti, o kterých se na národní úrovni nevede dostatečná diskuse. Já si myslím, že sami budete moci posoudit, eh, v jakých oblastech se ve vašich zemích daří cíle naplňovat. Máme tady ODA, Máme tady také body, které tady zazněly, jako je například bankovní tajemství, daňové uniky a tak dále. Jsou tam pozitivní i negativní externality. Jedním ze zajímavých závěrů této práce je eh, tento graf na horizontální, eh, na vzorné eh, ose máme HDP na, na hlavu a na té vertikální máme ten efekt přetečení. Patří sem environmentální politika, bezpečnost, finanční politika. Vidíte, že je tady poměrně eh, dost evropských zemí, které se vedou poměrně špatně. Dívám se například na Nizozemsko, Kypr, Belgii, ale jsou tady také velice významné odchylky, například Dánsko, Island eh, jsou eh, dole to znamená, že to jsou otázky, které nejsou dostatečně řešeny. Toto je mm, eh, přehled situace ve Spojených státech. Kdokoliv se na toto podívá, tak vidí, že ty červené body jsou oblasti, kde jsme viděli velkou změnu. A myslím si, že to je další ilustrace toho, jak SDG eh, potřebují holistický přístup eh, eh, ke sociálním, hospodářskému a environmentálnímu aspektu. Jaké jsou další kroky naší práce? Doufám, že to bude přínosné. Tento index zveřejníme, jsme zveřejnili a budeme zveřejňovat příští léto. Myslím si, že minulý týden jsme měli velice dobrou zprávu Eurostatu, který eh, se eh, dívá na vývoj v jednotlivých členských státech a disponuje také novými druhy údajů. A sledujeme také, jak se státy snaží eh, implementovat SDG. A poté se budeme dívat také na ty větší regionální indexy, ať už to bude africká ekonomie, země ASEAN, samozřejmě Čína a také vedeme diskuse o Evropském indexu, který by měl doplnit práci Eurostatu. Budeme poskytovat informace o jednotlivých zemích a budeme také vytvářet index pro udržitelnou spotřebu a produkci. Takže těch údajů je opravdu velká řada eh, nejrůznějších typů. Eh, budou jimi disponovat jak vlády, tak parlamenty a doufáme, že tímto přispějeme eh, celému procesu užitečným způsobem. Děkuji. Děkuji pěkně panu Schmidt A nyní bych ráda dala slovu eh, místo předsedovi výboru Evropského, eh, estonského parlamentu. Je to země, která nyní předsedá Evropské unii v rámci dotačního předsednictví. Děkuji, paní předsedající. Vážení europoslanci, europoslankyně, kolegové parlamentáři z národních parlamentů, dámy a pánové, díky za uspořádání dnešní diskuse. Myslím si, že role, jakou hraje váš výbor eh, při tedy tom zaměření na implementaci politických závazků a v rámci zajišťování toho, že naše pomoc se dostane k těm, kteří ji potřebují, že tato snaha je tady velice důležitá. Pravděpodobně není mnoho lidí, kteří stále ještě pochybují o tom, že ty cíle udržitelného rozvoje jsou ty správné cíle, ty potřebné cíle. S cíly jako takovými to je to vždy stejné. Jde o implementaci, ta je zásadní. Jedna z obav, které stále více v EU čelíme, je to, že vážné interní problémy mohou zkreslit ten celostní obrázek. Asi v každém členském státě je stále dost těch, kteří neustále upozorňují na to, ptají se tedy, proč se tolik zaměřujeme na oblast mimo naše hranice, když neřešíme problémy uvnitř našich hranic, tedy když vám zatéká do domu, proč se staráte o prasklé sklo v okně souseda, abych tak řekla. Eh, chce to trpělivost a ochotu neustále vysvětlovat v našich domácích státech, proč je naší povinností, proč je v našem zájmu i nadále se zaměřovat a podporovat udržitelný rozvoj mimo naše hranice. Myslím si, že je rovněž dobře pamatovat na to, že aktuálně 85% evropských občanů je přesvědčeno, že je důležité pomáhat lidem v rozvojových zemích. A kromě toho, dvě třetiny občanů EU jsou přesvědčeny, že pomoc chudým zemím by měla být i prioritou EU a že Unie by měla eh, dodržovat své závazky v této oblasti, dokonce ty závazky ještě navyšovat. Nejvýraznější debata o cílech udržitelného rozvoje eh, probíhala těsně po jaksi té špičce finanční krize a předtím, než nastoupila krize migrační. Můžeme říci, že ani jedna z krizí, které nám v té době hrozily, už je vyřešena. Co je nejsmutnější, pravděpodobně ty krize nebudou vyřešeny ani v nejbližší budoucnosti. Pokud eh, si k tomu přidáme naše aktuální znalosti o těch megatrendech, který, které ovlivní svět v příštích 20 letech, ať už to bude změna klimatu, která se tady zmiňovala, nebo rychle navyšování světové populace, nedostupnost zdrojů stále více selhavších států, demografické změny a tak dále, tak z toho všeho je jasné, že potřeba dobře cílené a koordinované pomoci nezmizí Naopak, ta potřeba se bude navyšovat. Agenda 2030 a splnění cílů udržitelného rozvoje, to jsou naše dlouhodobé cíle, které by měly být a budou e, prioritou všech předsednictví do roku 2030 a možná ještě déle. Jedná se o velice důležitou prioritu pro aktuální estonské předsednictví. A když dovolíte, podělala bych se s vámi o jeden příklad. Naše předsednictví s e, velkou hrdostí pořádalo eh, jednu akci v červenci letošního roku na půdě OSN, kde jsme se zaměřovali na implementaci cílu udržitelného rozvoje v globálním textilním hodnotovém řetězci. Textilní průmysl je obrovský průmysl, ale bohužel je to také průmysl, kde se nejvíce plítvá a který nejvíce znečišťuje eh, životní prostředí. 18% materiálů se vyplítvá Výroba velice vážným způsobem ovlivňuje životní prostředí a jak řekl eh, Elliot Harris, ředitel pro životní prostředí v kanceláři OSN v New Yorku, při příležitosti této, této akce, chceme-li uspět v implementaci cílů udržitelného rozvoje, musíme do toho začlenit relevantní sektory. A textilní sektor je sektor opravdu masivní. Bez něj pravděpodobně nebude možné na globální úrovni cílů udržitelného rozvoje dosáhnout. Jinými slovy, textilie musí být součástí oběhového hospodářství, musíme k ním zaujímat takzvaný přístup na základě životních cyklů. Tím můžeme zajistit změnu. Zároveň musíme pamatovat na to, že tento průmysl může být velice cený pro danou zemi. V Bangladeši je to například největší exportní sektor právě tady sektor ošacení. Takže je potřeba spolupracovat eh, přímo s vládami a samozřejmě i s těmi firmami, kterých se to týká. I angažovanost kupujících pomáhá vytvořit lepší podmínky. I kupující musí požadovat, aby, ať už produkce probíhá kdekoliv, určitá kritéria kvality. Protože každým nákupem jsou to právě oni, kdo vytváří ten dopad na životní prostředí a na lidi, kteří v něm žijí. Předsedkyně vašeho výboru, paní McEwen, na té akci rovněž eh, promluvila velice inspirativním způsobem, kde popsala iniciativu EU v oblasti ošacení, což je iniciativa, která navazovala na tu tragédii, na tu známou tragédii v bangladešské textilce. Eh, přičemž chceme prosazovat udržitelné udržitelné postupy. Jak víte, OECD nedávno přijala pokyny o due diligence a pokyny o tom, jak lépe porozumět dodavatelskému řetězci, ale opět někdo tyto pokyny teď musí implementovat. Takže vaše odhodlání prosadit legislativu, eh, která má toto osvětlit, eh, byla v New Yorku na předních místech. New Yorkský konsenzus pro rozvoj nabízí několik nových inovativních způsobů, jak přistupovat k té agendě 2030, včetně mimo jiné prostřednictvím digitálních řešení a technologií. Ale je velice důležité, jak tady zaznělo, že redukce eradikace chudoby je i nadále v jádru těchto cílů. Na závěr mi dovolte říci, že bych chtěla zdůraznit, že kromě toho, že budeme sledovat ty cíle udržitelného rozvoje v partnerských státech, EU a její členské státy by na těchto cílech měly pracovat i interně. Cíle udržitelného rozvoje e, jsou univerzální, týkají se všech zemí. Nelze přesvědčit ostatní, aby se jimi řídili, pokud sami nebudeme mít jasnou vizi, jak jich dosáhnout. Jak tady zaznělo mnohokrát, hrají v tomto zásadní roli právě národní parlamenty. Pro Evropskou unii je jedna z hlavních otázek pro příští dekády, jak zůstat konkurenceschopná a jak navýšit blahobyt našich občanů. Cíle udržitelného rozvoje rozhodně nejdou proti těmto cílům jsou nutným prostředkem, jak se k těmto cílům dopracovat. Takže ještě jednou děkuji vám za pozornost a za uspořádání této dnešní rozpravy. Muchísimas gracias. Pues... Mnohokrát vám děkuji a nyní bude hovořit pan eh, Mark eh, Giacomini, který je zástupcem ředitele zodpovědným za globální záležitosti. V první řadě mi na úvod dovolte říci, že udržitelný rozvoj je v jádru evropských hodnot a představuje to jaksi nadřazený cíl Evropské unie. EU hrála zásadní roli při přijímání té ambiciozní agendy 2030, září 2015, když se toto přijímalo na půdě OSN a Evropa je připravena dostat svých závazků jak interně, tak mezinárodně. Vy jste nám řekla, ať se soustředíme na ten mezinárodní aspekt, takže já eh, tu interní dimenzi nebudu rozvádět. Rád bych pouze řekl, že eh, práce aktuálně na té interní části probíhá. Eh, v druhé polovině příštího roku vydáme takzvaný reflection paper, Vytvořili jsme platformu zúčastněných stran, která poprvé zasedne v lednu 2018. Zpráva Eurostatu eh, s indikativním rámcem bude pak vydána 20. listopadu. Takže je důležité, jak řekl předřečník, eh, propojit tu, tu, tu naši práci doma a zajistit, že implementace cílů udržitelného rozvoje bude začínat vlastně u nás samotných. Jako při mm, řešení vnější činnosti rád bych řekl, že už teď víme, že EU dosahuje velkého pokroku v oblasti vnější činnosti v tomto ohledu. Máme globální strategii e, z roku 2016 pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU, která představuje vizi pro eh, společné působení EU ve světě, přičemž cíle udržitelného rozvoje budou takovým horizontálním rozměrem v rámci této strategie. V letošním roce USA odsouhlasili ten nový evropský konsenzus o rozvoji, což nám dává nový rámec pro přístup k rozvojové politice jak pro instituce EU, tak pro eh, členské státy, což je přístup, který je eh, hodně formulován kolem cílu udržitelného rozvoje. Tento nový evropský konsenzus je jaksi předznamenáním nové spolupráce na evropské úrovni, ale i s dalšími spolupracujícími státy na agendě 2030. Máme tam například zkušenosti ze společného programování za účelem aby se tak řeklo, lepší spolupráce, koherentnější spolupráce. Tento nový konsenzus eh, se rovněž zabývá rozvojovou spoluprací v širším eh, hledisku, jakožto součástí tedy vnější činnosti, abychom řešili co nejlepší řešení výzev třeba v oblasti humanitární pomoci, bezpečnosti, migrace, obchodu, životního prostředí nebo změny klimatu. Takže Máme zde skutečně komplexní přístup k rozvoji. A v neposlední řadě nový evropský externí plán pro investice chce podporovat investice do udržitelného rozvoje jak v Africe, tak v evropském sousedství. A to je příklad, eh, jak tento nový přístup bude fungovat. Co se týká obecně za to implementace této globální strategie, v první řadě bych chtěl říci, že ta globální strategie uznává, že prosperitu je potřeba sdílet. Jinými slovy, to potřebujeme pro plnění cílu udržitelného rozvoje po celém světě. Zároveň si musíme uvědomovat, že bez bezpečnosti, míru a udržitelnosti nemůžeme dosáhnout udržitelného rozvoje. Ve stejném slova smyslu komuniké o odolnosti bylo přijato 7. června. Ta iniciativa pro rezilienci se snaží naši vizi přetransformovat eh, do konkrétních kroků. Budeme pro, po, podporovat eh, multilaterální přístup k této rezilienci, ať už se bude jednat o boj s chudobou, nebo cokoliv podobného, protože e, tyto všechny aspekty jsou propojeny a musí být řešeny komplexně. Jinými slovy je potřeba prosazovat, podporovat rezilienci, odolnost členských států, komunit a jednotlivců vůči šokům a dlouhodobým tlakům. Toto zaměření na odolnost znamená výrazný posun e, od toho postupu, tedy řízení krizí, k dlouhodobějšímu hodnocení rizik. Zdůrazňujeme připravenost a prevenci a mobilizaci politických a diplomatických eh, složek EU, které musí spolupracovat, abychom se vypořádali s aktuálními výzvami v oblasti našich schopností rozvoje, humanitární pomoci a OBSE. Máme například eh, systém včasného varování v eh, ohrožených státech a Snažíme se také eh, dále vyvíjet ten takzvaný humanitární nexus, kde eh, se snažíme zohledňovat i bezpečnostní a politický rozměr konfliktů a vznikající eh, ohroženosti. Na závěr bych rád řekl, že tento rámec představuje pozitivní rámec pro akce, který podporuje institucionální a společenské kroky Eh, s ohledem na jaksi tu zranitelnost nebo tu křehkost, která se zatím příliš v naší práci neobjevuje. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Thank you so much, Mr. Giacomini. Eh, ahora voy a dar la palabra a mis colegas. Děkuji mnohokrát, pane Giacomini. A nyní eh, bych eh, dala slovo našim kolegům. Prosím vás, abyste byli struční, tak abychom zvládli časové dispozici. Dvě minuty a půl pro každého, kdo vystoupí. A bylo by dobré, kdybyste se představili předtím, než začnete hovořit, uvedli vaše jméno, zemi a pak stanovili, komu otázku chcete položit. Jako první bude hovořit Jose Antonio Rubio ze Španělska. Dobrý den. Děkuji, předsedkyně. Já se jmenuji Jose Antonio Rubio, jsem senátor, tedy španělským senátorem jsem. Chtěl bych vám především poděkovat za toto zasedání členů parlamentu a za to, že hovoříme o této agendě 2030, která by skutečně měla být tím vodítkem pro politiku všech členských států a všech těch politik, které budeme provozovat, protože na těchto aktivitách vlastně záleží budoucnost eh, lidstva. Španělský senát se zavázal k některým aktivitám, které by měly především šířit povědomí a které by měly mobilizovat jednotlivé hráče v této oblasti. To, co je uvedeno mezi těmi cíly trvale udržitelného rozvoje, tak my víme, že tyto cíle nejsou dostatečně známy na úrovni politiku a na úrovni celé společnosti. Proto jsme se snažili eh, jak si šířit toto povědomí. Vytvořili jsme dokonce zvláštní komisi, která byla pověřena šířením těchto informací ohledně SDG, to znamená, byli tam zástupci občanské společnosti a státní zprávy. V rámci této struktury jsme začali propagovat e, tyto cíle a v únoru příštího roku budeme organizovat zasedání, kterého se budou účastnit e, předsedové jednotlivých výborů, e, dále zástupci různých parlamentních výborů, také zástupci regionálních samozpráv a zástupci svazů, měst a také jednotlivých okresů. Jde o to, abychom skutečně zahájili eh, realizaci těchto SDG a abychom to začlenili do akčních plánů. A nyní paní Maria Manuel Flora z Portugalska, prosím. Dobrý den, dos índices, dos indicadores que nos apresentam aqui hoje, eh, nota-se claramente que Myslím si, že z těch indikátorů, které zde byly dnes představeny, jasně vyplývá, že Evropa se velice liší od ostatních. Je tady problém externalizace negativních faktorů na, směrem na jiné kontinenty a to má nepochybně dopad na cíle udržitelného rozvoje. Dále je tady eh, konkrétní téma, které se týká Portugalska a Španělska. Zemí na Pyrenejském polostrově. Cíle udržitelného rozvoje 13 a 14 se týkají životního prostředí a klimatické změny. A s tím se pojí otázka, jak všechno měřit, jaké faktory vzít v úvahu. Země OECD vykazují eh, negativní číselné údaje, pokud je o tyto cíle udržitelného rozvoje, takže se vedou dobře. Totež platí pro Portugalsko. Ehm, v nedávné době eh, nás postihly katastrofální požáry. Eh, v jižní Evropě panují, respektive panovala velká sucha. No a to nás vede k tomu, jak eh, proti těmto jevům postupovat. Budeme muset šetřit vodou. Budeme muset přečerpávat vodu z povodí Eh, řek eh, do jiných oblastí, kde například eh, je nedostatek vody, že nedostatek vody v Španělsku bude mít dopad na Portugalsko. Obecně nedostatek vody souvisí s hrozbou migrace. Je potřeba tuto problematiku řešit nejenom globálně, ale i lokálně. Takže já bych si přála, aby se to z té lokální úrovně dostalo i na tu více globální. Jste Austria? Děkuji mnohokrát. Susan Kurz za Rakousko. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem nenašla mikrofon, takže já bych stručně chtěla hovořit za rakouský parlament je nutné si aktivně uvědomovat tuto politiku. To je v podstatě úkol celé společnosti a státu a musím říct, že je to takto vnímáno ze řady řady aktérů. To se týká také této agendy 2030 a naplňování této agendy. Rakouské spolupráce, rakouská spolupráce se snaží ehm, podporovat také právo na sebeurčení všech lidí, snažíme se zajistit bezpečnost, mír a ochranu životního prostředí a samozřejmě ochranu přírodních zdrojů. To jsou důležité cíle z hlediska rakouské legislativy. A co se týče zahraniční politiky a spolupráce, tak zodpovědné je Ministerstvo zahraničních věcí, dále také ARA, tedy agentura, rakouská agentura pro rozvojovou politiku. Tam se naplňují projekty a různé aktivity eh, ve spolupráci s veřejně právními organizacemi a také s podnikateli. Existuje celá řada dalších aktérů, například rozvojová rakouská banka, která naplňuje tyto nebo podporuje tyto cíle agenty 2030. Co se týče 1,2 miliard, to jsou příspěvky, které podporujeme z hlediska Rakouska, ovšem bohužel musíme přiznat, že stále jsme vzdáleni od toho cíle 0,7. Nicméně v Rakousku jsme připraveni, abych navýšit tyto prostředky. Hovořilo se tady o těchto eh, katastrofách v roce 2016. My jsme tady ze čtyřnásobili prostředky na podporu takže eh, v podstatě se jedná o navýšení až do 44 milionů ze 27 milionů. Takže 84 eh, milionů je zakotveno nyní v současném rozpočtu, v rozpočtu na příští rok. Co se týče cíle 6, to je zajištění pitné vody, tady Rakousko bude spolupředsedající zemí z hlediska spolupráce s lokálními organizacemi. Tady byly realizovány velké Eh, velký, tady byl razovat velký pokrok také z hlediska mm, příspěvku Evropské komise, která by chtěla dát k dispozici dalších 30 milionů eur. Děkuji. Heidi Hautala bude nyní hovořit. Yeah. Yeah, thank you very much, uh, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Mě zaujala prezentace nadace Bertelmans. Zaujal mě především jeden bod. Ukázalo se, že mezi prvními čtyřmi zeměmi vašeho indexu SDG jsou severské země. To možná ukazuje na to, že to je velice přitažlivý sociální model. Ale na dalším slajdu jsme věděli, že bohaté země, mezi které tyto konkrétní země patří, trpí um, se potýkají s uh, problémem toho šíření SDG. Pak je tady otázka odpovědnosti um, podniků a společností které musí být odpovědné a vy, paní předsedkyně, asi více nebo lépe než kdo jiný v tomto parlamentu ví, jak se snažíme přesvědčit Evropskou komisi o tom, že je zapotřebí mandatorních pravidel pro společnosti, které by upravovaly ochranu životního prostředí a pracovní podmínky. Domnívám se, že Evropský parlament ve velké míře podpořuje toto směrování, ale bylo by zajímavé dozvědět se, zda podobná diskuse probíhá i na národních parlamentech. Thank you, Heidi. Now I give the floor to Ali Wakil from Nigeria. Pan Ali Wakil z Nigérie má nyní slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené europoslankyně, vážení europoslanci, Saneta Maluval Mulejkili je mé jméno, pocházím z Nigérie. Dovolte, abych úvodem řekl, že Nigérie je nejlidnatější zemí v Černé Africe. Má tedy největší potenciály, ale také čelí největším úkolům. Ať už jsou to povstalci, odlesňování, krize etnické identity, sucho. A pokud se podíváme na program UNDP, čili program rozvojové pomoci OSN, tak víme, že Nigerie je součástí. Možná si vzpomíná, vzpomínáte, že asi před 20 lety se do čela země eh, postavil nový eh, člověk. Eh, který vnesl eh, nový vítr do způsobu vládnutí v Nigérii. Je jasné, že pouze dobrá zpráva, dobrá vláda, dobré řízení může dosáhnout úspěchu. Nový prezident zavedl mnoho opatření v oblasti boje proti korupci Eh, korupce je problémem, který řešíme protikorupčními zákony a stavíme eh, před soud ty, kteří se provinují. Máme eh, generální plán na období 2017 až 2020, který se soustředuje na obnovu nigerijské ekonomiky. Chceme nabídnout eh, mladým lidem a ženám možnost eh, přístupu ke vzdělání. Snažíme se eh, nabízet vzdělávání již od základní úrovně. Chceme především pro děti ze severní části země zajistit školní docházku. Nabízíme také stipendia. JIP je program, který cílí na ženy, Podobně se nám také daří vymy, vymycovat chudobu. V letech 2016 až 2017 jsme poskytli značné prostředky eh, pro poskytování bydlení mladým rodinám. Chceme umožnit běžným občanům eh, přístup k bydlení. přijímáme zákony zcela v souladu s ústavou. Všechny vládní organizace čerpají z naší, z naší podpory. Vytvořili jsme výbory, které působí v obou komorách parlamentu. Eh, cílem činnosti obou komor parlamentu je zajistit naplňování cílu SDG. Máme program konzultací, v rámci kterého konzultujeme se svými partnery z EU a s dárcovskými organizacemi. A veškeré naše úsilí směřuje k vymícení chudoby. Thank you. And I give the floor to Monika ba- Děkuji, nyní Monika Bartošová z Maďarska, prosím. Köszönöm szépen a lehetőséget, Bartos Monika vagyok, Magyar. Děkuji, že mám tuto příležitost vystoupit. Jsem poslankyní v maďarském parlamentu. My bychom rádi poděkovali za pozvání na toto zasedání, kde si můžeme vyměnit naše zkušenosti já eh, se účastním velice často mezinárodních for. Jsem také členkou národní delegace v rámci Interparlamentní unie a velice často se účastním různých konferencí. Je opravdu důležité, aby národní parlamenty tady sehrávaly důležitou roli během implementaci Eh, musíme fungovat jako zprostředkovatele vztahu mezi občany a vládou a je úkolem poslanců eh, se snažit převádět eh, tyto velké cíle do každodenní řeči, každodenního jazyka. Musíme tedy sdílet tyto cíle společně s našimi lidmi. A myslím si, že tady je nutné hovořit také o ekologických zátěžích a o krizích během celých desetiletí. Ale samozřejmě by to bylo zbytečné, pokud by se nám nepodařilo zajistit to, že toto dorazí k jednotlivým občanům. Musíme se snažit podporovat trvale udržitelný rozvoj. A to není možné, pokud budeme pesimisty. Všichni by měli být optimisté, měli by hledět radostně na budoucnost a proto bych chtěla povzbudit kolegy v tomto smyslu. Musíme se vzájemně informovat o jednotlivých zkušenostech. Každý národ má vlastní zkušenosti z hlediska katastrof, krizí a tak dále. Myslím si, že by bylo opravdu dobré, kdybychom na parlamentní úrovni mohli schromažďovat tyto zkušenosti. V únoru eh, jsme měli také seminář, který se týkal střední Evropy, východní Evropy a Azie. A co může v tomto smyslu nabídnout Maďarsko? Jedná se o vodohospodářství. To je oblast, kde můžeme přispět. Eh, před prezident republiky také spolupracuje na, v této oblasti. My také vyvážíme eh, zařízení na čištění vody a na otázky vodohospodářství, takže to může být náš příspěvek do budoucna. Všichni bychom se společně měli podívat na to, jaký může být náš společný příspěvek a jaká jsou specifika jednotlivých národů a tak to můžeme v podstatě pokračovat v této spolupráci národních parlamentů. Děkuji. Děkuji. Teď má slovo Enrique Guerrero, europoslanec, člen tohoto výboru. Prosím. No Děkuji, já budu stručný, protože bych chtěl nechat slovo zástupcům národních parlamentů. Nicméně jsem si vědom eh, toho, že když hovořím o SDG, tak se Eh, musíme dotazovat, co by mohl každý v rámci svého státu udělat a jakým způsobem posílit evropskou strategii, která by mohla posilovat společnou solidaritu. Nicméně bych využil této příležitosti, abych eh, řekl, že jako permanentní zpravodaj Evropského parlamentu bych rád oslovil eh, členy Národní parlamentu a řekl, v jaké dramatické situaci se ocitáme, když voláme po solidaritě jednotlivých eh, členských států. 65 milionů osob dnes potřebuje humanitární pomoc. Většina z nich jsou uprchlíci, eh, je to populace, která se musela přemístit, jsou to žadatelé o azyl, je to tedy přemístěná populace v rámci kontinentu a proto je důležité, aby Evropané se zamysleli nad touto otázkou. Víte, že když se hovořilo o krizi, když se jednalo o jeden milion osob a nyní v současnosti máme 20 milionů osob v Africe, kteří trpí hladomorem. Musíme si tedy uvědomit, jak jsou důležitá tato čísla. Musíme dosáhnout těchto cílů, to je zásadně významné. Musíme dosáhnout solidarity a musíme být solidární s těmi, kteří opravdu žijí v mnohem dramatičtější situaci než my. To je závazek, který musíme naplnit. Musí ho naplnit vlády a národní parlamenty. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní Daniel Pichon bude hovořit. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem Daniel Pichro, jsem francouzský poslanec, jsem eh, členem eh, výboru pro evropské záležitosti a pro komunální záležitosti. Roku 2015 byly bylo přijato 17 cílů trvale udržitelného rozvoje, cílů na snižování chudoby a na záchranu planety. Jak jste správně řekli, SDG oslovují nás všechny. A v rámci našich parlamentů se musíme účastnit naplňování těchto cílů. Prezident v září hovořil o těchto cílích, cílech a řekl, že eh, vztahy k Evroce eh, vztahy Evropy k Africe musí být reformovány v tomto smyslu. Co se týče eh, národní úrovně, náš rozpočet by se měl navýšit v této oblasti je pravda, že trpěl erozí od roku 2006 eh, a proto jsem rád, že prezident republiky zde stanovil novou trajektorii, která by měla navýšit naše výdaje do těchto vztahů. SDG to nejsou jenom čísla, protože čísla jako taková nepředstavují politiku. Naše vláda v únoru 2018 založí eh, mezirezortní výbor, který se bude zabývat touto otázkou. A tento cíl, tato trajektorie by měla být dohadována se všemi aktéry, to znamená i s občanskou společností. To je zásadně důležité, protože tato politika musí být sdílena všemi. Co se týče Národního parlamentu, my jsme 20. září zorganizovali kulatý stůl v rámci našeho parlamentního výboru. I výbor pro zahraniční záležitosti sleduje velmi bedlivě rozpočet v této otázky. Snažíme se o horizontální přístup. Jednotlivé výbory sledují naplňování SDG v rámci svojí kompetence. Jsme si samozřejmě vědomi významu SDG a proto se snažíme plně účastnit jejich realizace. Musíme spolupracovat. Musíme se častěji setkávat a hovořit o odpovědnosti nás všech. Děkuji. Děkuji. No. Teď dávám slovo Lindě McEwen. Ne? Aha, tak jdeme na dalšího. Slovo má Maria Anderson ze Švédska. Thank you, Madam Chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych ráda uvedla, že sdílíme názor evropských sousedů pro soci- eh, ohledně potřeby sociální Evropy. Musíme potírat chudobu jak v Evropě, tak na globálním fóru. Je to předpoklad dosažení cílu udržitelného rozvoje. Evropský konsensus představuje dobrý krok směrem k naplnění této odpovědnosti v souvislosti s agendou 2030. Nyní přišel čas akce. Členové národních parlamentů musí tlačit na vlády tak, aby plnila sliby. My víme, o co jsme přišli, pokud jde o cíle milenia. Přišli jsme o lidi, kteří eh, ztratili život eh, ve, v ozbrojených konfliktech, ale máme také lidi, kteří trpí různými postiženími a ty jsme také přišli. Většina naší pomoci eh, je realizována prostřednictvím nevládních organizací, které distribuují prostředky poskytované světovými institucemi a švédské nevládní organizace eh, se činí po celém světě. Již čtyři až pět let máme také bilaterální strategie, jejíž, eh, jejímiž autory je eh, vláda a máme také adekvátní dokumenty, které rovněž řeší problematiku SDG. Ve Švédsku se nám eh, se snažíme lépe přispívat eh, v rámci pomoci rozvojovým zemím. Ale je potřeba ještě přidat eh, v oblasti pomoci lidem s postižením. Závěrem dovolte, abych citovala jedno ze svých kolegů z posledního jednání. Naším cílem je bránit cíle rozvoje. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. Nyní dávám slovo Čampierovi Dalacovánovi z Itálie. Sí, grazie. Eh, sí. Děkuji mnohokrát. Velmi stručně. Já bych chtěl opětovně hovořit o přistěhovalectví protože eh, by bylo dobré, eh, kdyby všichni mohli pracovat tam, kde žijí. Není to vždycky možné. A pravdou je, že migrace není optimálním řešením z hlediska chudých zemí. Migrace je hmm, zdrojem velmi výrazného rozvoje a je pravda, že příspěvky eh, těch migrantů jsou eh, výrazné z hlediska toho, co eh, je nutné věnovat těmto přistěhovalcům. Je to v podstatě trojnásobek pomoci, která se, postihuje, která se poskytuje rozvojovým zemím. A je nutné podporovat tyto uprchlíky, protože uprchlíci jsou také zdrojem příjmů v rozvojových zemích. Musíme mít vědecký a rozumný přístup. Když už hovoříme o migraci, tak nehovoříme jenom o akutní problematice a o přemístování jednotlivých populací. Musíme si uvědomit, že eh, v evropských regionech je nedostatek pracovní síly a některé evropské země musí čelit stárnutí obyvatelstva. Itálie se snažila revidovat svoje stanoviska v tomto smyslu. Víte, že v posledních eh, třech letech eh, se snažíme řešit takzvanou libijskou krizi z hlediska velkého počtu přistěhovalců, ale je pravda, že Itálie zůstává osamocená. A my žádáme, aby všichni v Evropě měli odvahu čelit této problematice a nebylo by vhodné vnímat tuto problematiku jako tabu eh, z důvodu eh, volebních výsledků. Pokud se nebudeme zabývat touto problematikou, tak to bude migrace, která bude mít navrh. Musíme si také připomenout v této souvislosti, že Evropská unie se může realizovat úspěšně pouze tehdy, pokud migrační politiky budou konzistentní. A to je apel, který bych chtěl adresovat všem. A myslím si, že Itálie se snaží v tomto směru dosáhnout výsledku. Ana Terron. Děkuji pěkně, nyní Ana Terron ze Španělska. Gracias, presidenta. Eh, bueno. Děkuji, paní předsedkyně. Ve Španělsku Existuje spolupráce podle článku 15. Zdůrazňuje se význam této spolupráce z hlediska parlamentu v této oblasti. A pokud se podíváme už na tuto legislativu, tak eh, v rámci výboru pro mezinárodní vztahy jsme konzultovali experty a také občanské společnosti, které spolupracují v této oblasti ale dotazovali jsme se také ostatních, kteří eh, nějakým způsobem eh, se zabývají SDG, to přesahuje spolupráci. Nebudu zde hovořit o všech těch eh, faktorech, které do toho zapadají, ale byl tady vydán určitý apel z hlediska významu prezentovat tyto úkoly v rámci parlamentu. Parlament musí monitorovat a kontrolovat práci z hlediska uplatňování politiky, kterou přijala naše vláda. Začali jsme pracovat na společném, eh, společné rezoluci, která bude v blízké budoucnosti přijata. Jaká je priorita? Priorita musí eh, odpovídat politice naší vlády. A musíme také zde uplatňovat eh, dimenze, které jdou napříč všemi oblastmi. Musíme se snažit, aby tyto cíle se týkaly všech, to týká se to životního prostředí, zdravotnictví, ekonomiky samozřejmě, která je zásadní pro naše společnosti. Dojde tedy k revizi eh, našeho přístupu, co se týče spolupráce, a také dojde k revizi zahraničně politických vztahů. Tak jak to uvedl eh, kolega před chvílí, eh, parlament se musí účastnit a musí spolupracovat s ostatními parlamenty, ale musí také spolupracovat s občanskou společností, která velice dobře zná tuto situaci, protože pracuje v terénu. A další faktor, který bychom měli zdůraznit. Tyto eh, cíle se netýkají pouze veřejnoprávní eh, moci, týká se to také soukromého sektoru. Nesmíme zapomenout na konzistentnost celkové politiky. A na závěr bych chtěla jenom připomenout, že se nemůžeme jen tak nalehko zavázat k těmto cílům. Eh, musíme se opravdu zasadit o jejich naplňování v rámci parlamentu, musíme to monitorovat a není možné, abychom se pouze vždy setkávali k těmto krásným prohlášením. Je nutné, abychom se zavázali a abychom konali aktivně. Je tady sociální naléhavost na světové úrovni a je to velmi aktuální záležitost. Děkuji mnohokrát, paní poslankyně. Jako poslední vystoupí Marieta Tidejová z Itálie. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych poděkovala předsedkyni tohoto výboru za tuto vynikající příležitost vyměnit si názory i s, se zástupci národních parlamentů. Já bych ráda připomněla příspěvek italské vlády. Italský senát schválil usnesení o rozvoji a tím novým prvek prvkem je řešení toku přílevu eh, migrantů. Máme tady nový rámec pro partnerství, pro migraci a nový fond pro Afriku. Je potřeba všechno to koordinovat. Musí do toho vstoupit země tranzitu i země cílové. Nyní je potřeba hledat prostředky na řešení bezpečnostní situace, musíme mít standardní metodologii. Máme na jedné straně hospodářskou politiku, na druhé straně migrační politiku, otázku narušování mezinárodních principů, principů mezinárodní spolupráce, což mnohdy stěžuje situaci při relokaci migrantů. Nicméně parlament pracuje tvrdě na Dublinské umluvě a snaží se rozpracovat systém, v rámci které by ho by bylo možné automaticky alokovat eh, uprchlíky. Italský parlament pracuje na národních opatřeních. Byla vytvořena nezávislá agentura pro rozvojovou pomoc. Jejíž činnost koordinuje Ministerstvo zahraničních věcí. Existuje také řada nových inovativních opatření, která um, mají za cíl uh, eliminovat uh, roztříštění uh, zdrojů a chce také stanovit priority z hlediska bezpečnost zeměpisných zón. Pokud jde o veřejné zdroje, veřejné finance, tak eh, dostáváme se blízko k tomu cíli 0,7 HDP. Víme, ještě, že jsme ještě daleko. Nyní máme k dispozici 4,5 miliard eh, dolarů. Ráda bych zmínila něco o Africe. Chceme eh, budovat mosty, chceme zamezit eh, situaci, kdy budou lidé vykořistováni. A myslím si, že Itálie eh, přispěla k Evropskému trastovému fondu, Svěřenskému fondu, který pochází z Lavalety. A také máme nový pakt pro Afriku. Máme na rok 2017 250 200 tisíc euro. V současnosti se projednává eh, zákon na rok 2018, eh, kdy by měl být k dispozici správně strukturovaný fond pro dlouhodobou politiku pomoci africkému kontinentu. Chceme ale, aby se i ostatní evropští partneři více snažili. Děkuji, drazí kolegové, děkuji všem za vaše vystoupení, děkuji za tuto výměnu názoru. Na závěr, předtím než eh, předám slovo eh, kolegyni, tak bych chtěla pouze připomenout, že STK jsou univerzální, to znamená, odpovědnost máme my, evropské země, ale i země eh, rozvojové, a to v oblasti veřejného i soukromého sektoru. A myslím si, že eh, máme zde směr, který byl eh, dán i v závislosti na globalizaci, která se rozvíjí výrazným způsobem. A to nás eh, vede k tomu, že konstatujeme, že nadnárodní společnosti velice málo respektují sociální a ekologické cíle. A navíc mm, tyto nadnárodní společnosti jsou často velmi beztrestně jednají. A e, je tady nedostatek závazných e, pravidel z hlediska due diligence. Některé dohody byly uzavřeny například v textilním průmyslu a také se snažíme o nápravu situace z hlediska subdodavatelských vztahů. Víte, že začátkem tohoto roku ve Francii byl přijat velmi důležitý eh, zákon z hlediska odpovědnosti podniků v tomto ohledu. Také ve Spojeném království byl přijat velmi důležitý text tohoto hlediska a podobné zákony v Dánsku, v Nizozemsku a v Německu. Takže měli bychom i nadále pracovat tímto směrem, měli bychom zajistit spolupráci mezi námi a dosáhnout eh, uspokojivější situace z hlediska rozvoje. A na závěr této druhé části bych chtěla představit svého kolegu Arne Lice, je členem našeho výboru a je právě odpovědný za vztahy s národními parlamenty. A on bude mít závěrečné slovo. Děkuji. Dear colleagues. Vážení kolegové, bylo mi velkým potěšením být dnes s vámi na tomto důležitém zasedání ohledně cílů udržitelného rozvoje, ale ohledně, i také ohledně toho koncenzu jsme velice rádi, že zde jsou nejen kolegové z Evropské unie, ale také z Afriky, kteří se s námi dělí o své zkušenosti. Takovéto výměry názorů jsou velice důležité, možná bychom to mohli v dlouhodobém horizontu rozšířit i na další kontinenty. Dovolte mi zopakovat to, co říkala kolegyně z Maďarska. Musíme být optimističtí v dalším postupu v tomto důležitém úkolu. Máme mnoho situací, kdy jsme velice úzce spolupracovali. Vracím se tak také k tomu, co se tady říkalo o tom koncensu, že otázka financování je otázka zásadní. Kolega eh, z Velké Británie řekl, že podle zákona eh, Spojené království má 0,7%, což je průlomové. Vy tedy teď odcházíte, ale říkáte, že váš parlament protlačil těch 0,7%. Já si nicméně optimistický, podobně jako kolegyně z Maďarska, že i Maďarsko se dostane na 0,7%, a že to bude iniciativa parlamentu. Já si myslím, že musíme jaksi transformovat vnímání celého toho kontextu ODA. Německá vláda také říká, že máme 0,7%, ale to zahrnuje i část peněz na uprchlíky, kteří jsou již v Německu, což je podle mě chyba, takže eh, podle mě eh, to musíme přenastavit. A je potřeba, aby Evropský parlament a národní parlamenty toto tlačili. Eh, z hlediska Německa Omlouvám se, zatím nemáme eh, vládu, takže nemáme v podstatě ani eh, pevně fungující parlament, takže pouze stručná poznámka. Včera zasedala komise, která zahrnuje i nevládní organizace a občanskou společnost, ale není to uh, Ehm, nadvýborová, výborová komise, jak jsme slyšeli, ehm, kde z jiných států, kde se tam účastní zástupci regionu, takže i německý parlament se od vás musí ještě dále poučit ohledně toho, jak tu situaci lze dále zlepšovat. Rovněž mě potěšilo, že my zde v Evropském parlamentu, včetně mimo jiné výboru DV, se učíme, jak začlenit do této práce další výbory a že také voláme potom, aby začala reagovat komise. Já jsem se setkal s paní Mogherini, s panem Timmermansem, s panem Mimicou, byl jsem s nimi v New Yorku a zatím zde nemáme evropský přístup k tomu tedy, jak chceme postupovat, jakým způsobem bude komise postupovat v otázce udržitelných eh, cílů udržitelného rozvoje, jak se zasadíme o to, že na evropské úrovni to jaksi z komise probublá do parlamentu a postupně pak také do členských států. Takže, jak řekla komise, my musíme eh, začít plnit své závazky. V roce 2019 budeme informovat o postupu v New Yorku, takže je potřeba se výrazně snažit, eh, abychom byli úspěšní. Děkuji mm, za eh, tu prezentaci, kde jsme viděli už částečné výsledky. Obecně to děkuji také estonské zástupkyni, protože Estonsko společně s Dánskem eh, prezentovalo informace o cílech udržitelného vývoje. Eh, letos v New Yorku byla to právě Lola Sanchez, tady kolegyně, která eh, pracovala na zprávě k iniciativě v oblasti, v oblasti textilí. Komise nás informovala, že budeme mít eh, vlajkovou iniciativu v oblasti, pro oblast textilí v Německu, v Dánsku, v Nizozemsku. Už se pracuje na iniciativách pro udržitelnější eh, dodavatelský řetězec v oblasti textilí. Na to teď naváže komise a bylo by skvělé, kdyby nejen OSN, ale e, kdyby i všichni ostatní kolegové začali na otázce textilního průmyslu pracovat. Pokud někdo máte nějaké informace nebo potřebujete další informace, tak nás prosím kontaktujte. Souvisí to samozřejmě s dalšími výbory, e, s dalšími tématy, klima, jak zmiňovali kolegové z Afriky. A co se týká textilí, například Máme jeden cíl udržitelného rozvoje, tedy odpovědná spotřeba a produkce, máme cíl pro, klimatické, eh, pro klimatickou činnost. Já jsem konec konců také členem výboru AFET a my chceme společně s výborem ENVY předložit eh, zprávu z vlastní iniciativy ohledně klimatické diplomacie, takže tam se snažíme všechno spojit nejen prostřednictvím výboru DB, DV, ale prostřednictvím dalších výborů. Kromě toho je také potřeba začít přemýšlet o, o příštím plenárním zasedání, které proběhne. Myslím si, že by bylo velice zajímavé, jak si poučit se o osvědčených postupech. My už jsme se o něčem poučili, je potřeba o tom mluvit i nadále. Bude to jaksi jeden, jedna z odrážek v, v našem pořadu jednání, takže možná bychom příště mohli hovořit o, o osvědčených postupech u vás v oblasti cílu udržitelného rozvoje, například jak vytváříte tu nadvýborovou spolupráci. Já si myslím, že bychom se třeba mohli zaměřit na jednu, dvě země na příště jako například. Rovněž bych vám rád všem oznámil, že po tomto zasedání bude prostor eh, pro eh, setkávání se nad obědem. Bude to v baru eh, na třetím podlaží v této budově, takže stačí, když si sjedete eh, o jedny schody dolů, což bude, myslím, skvělá příležitost pro výměnu názoru. Konec konců můžeme hovořit i s Bersmanovou nadací, která eh, vytvářela zprávy o vašich státech. Kromě toho děkuji všem, kteří se angažují na této iniciativě, například na tvorbě toho e, klipu, který jsme viděli na začátku zasedání. Takže děkuji celému výboru a děkuji všem členům týmu, všech poslanců, všech europoslanců, kteří se na tomto angažovali. Kromě toho bych rád rovněž oznámil, že e, náš výbor se opět sejde v 15 hodin, takže pro europoslance z výboru DV budeme pokračovat v 15.00 a rovněž oznamuji, že eh, tady máme ty cíle udržitelného rozvoje, eh, zrovna ve foaje, tady na chodbě vpravo. Pokud se chcete eh, vyfotit se svým nejdůležitějším cílem, tak můžete. My vám k tomu třeba dodáme i nějaký citát a dostanete to pak e-mailem, můžete to použít v další práci na sociálních médiích nebo jinak. Kromě toho vám rovněž eh, rozešleme ty informace Birdersmanovi nadace, dá, eh, pošleme vám odkaz na ten videoklip, který klidně můžete promítat v parlamentu eh, ve svém státě a pošleme vám informace, které máme o koncenzu. Děkuji vám všem za vaše poznatky. Těším se na setkání s vámi v baru na třetím poschodí. Děkuji. A děkuji také tlumočníkům za to, že se trvali déle. Děkujeme vám.